Dobré ráno, milí kolegové, milé kolegyně. Pokračuji v naší schůzi, kterou jsme včera eh, přerušili a začneme okamžitě bodem 10 a 11 je to tedy absolutorium pro souhrný rozpočet. Evropský parlament se k tomuto bodu vyjádří. Srdečně tady vítám místo předsedu Evropského parlamentu, který je odpovědný za rozpočet pana, Gian, pana Gianniho Pitelu. Srdečně vás mezi námi vítám a také srdečně vítám generálního tajemníka Evropského parlamentu pana Klauze Veleho a interního auditora Evropského parlamentu pana Roberta Galvina a také příslušného člena Evropského účetního dvora pana Baudilio Tomého Muguruzu. Spravodajka eh, je k tomuto bodu paní Eva Ortiz Vilela a já bych jí rád udělil slovo. Prosím, Evo, máš slovo. Muy buenos días. Dobrý den, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych pozdravila eh, všechny kolegy, také eh, ty, kteří sedí za předsednickým stolem a zvláště vítám pana Veleho, který přišel na náš výbor, aby nás informoval o plnění účtu Evropského parlamentu v roce 2011 je třeba, aby eh, parlament eh, vysvětloval, analyzoval, jak eh, se tento rozpočet plní, zvláště v tomto okamžiku, vzhledem k tomu, v jaké situaci jsou všechny země EU a také Evropská unie. Eh, schůze, které jsme v posledních měsících měli s jednotlivými generálními řediteli Evropského parlamentu a také s interním auditorem, měly za cíl zajistit, že veřejné peníze se eh, vynakládají eh, efektivně. Já bych tedy chtěla vytvořit konstruktivní zprávu o absolutoriu, která si získá široký konsenzus. Ale samozřejmě mám pocit, že třeba ještě lze něco vylepšit, anebo lze vyjasnit některé pochybnosti. Já bych chtěla poděkovat za profesionalitu, transparentnost a ochotu všech eh, oddělení, s nimiž jsem se sešla. Myslím, že eh, tato setkání byla velice přínosná. Dále bych chtěla eh, poděkovat za to, že mi byla eh, svěřena práce za rok 2011. Eh, spolupracovala jsem se stínovými zpravodaji, jejichž přínos je určitě důležitý pro konečnou zprávu a také chci poděkovat celému mému týmu, který se mnou na té zprávě eh, pracuje. Chtěla bych se tedy zmínit o některých věcech, které považujeme za relevantní. V roce 2011 se schválil doplňkový balíček opatření, jejichž smyslem je optimálně využívat zdroje, například v odvětvích, jako je tlumočení a překlad. Také došlo ke snížení cestovních e, náhrad e, europoslanců a zaměstnanců Evropského parlamentu, když jsou na nějakém výjezdu. To samozřejmě znamenalo velké úsilí, ale eh, umožnilo to zároveň získat prostředky na plnění naší práce a já tedy k tomu blahopřeji panu Velemu. V roce 2011 se eh, naposledy konala cena za eh, cena novinářská na základě doporučení ze zprávy o absolutoriu za rok 2010. Také vám chci poblahopřát za úspěch návštěvnického centra parlamentária, to bylo otevřeno eh, v říjnu 2011 a už za ten první rok tam přišlo 253 tisíc návštěvníků a dnes je to jedna z hlavních turistických atrakcí v Bruselu. Také eh, ze strany návštěvníků je velice eh, pozitivní zpětná vazba, což je teď vzor pro jiné evropské instituce. V roce 2011 také došlo k vlastně internalizaci akreditačního centra ve Štrasburku a Lucemburku. V Bruselu už to bylo dokončeno, nebo to bylo dokončeno později, v listopadu 2012. A to zase přispěje eh, k úplné eh, internalizaci bezpečnostních služeb v tomto parlamentu. Připomínám, že bezpečnost je velice důležitá, hodně se o ní hovořilo vzhledem ke krádežím, k nímž docházelo v této instituci v posledních letech. Bylo nám řečeno, že ten nový systém zajistí jednak lepší bezpečnost a také to nižší cenu, což je určitě důležité. Takže těmto pozitivním krokům blahopřejeme, ale nemůžeme zapomínat na to, že jsou i některé věci, kde bychom se mohli zlepšit. Pokud jde o bezpečnost, Potřebujeme se dále zlepšovat. Evropský parlament je eh, instituce, kterou denně navštěvují eh, vrcholní představitelé eh, političtí z celého světa. V průměru v, zde v Bruselu v parlamentu je každý den 12 tisíc lidí. A mě by tedy zajímalo, zda bude zavedena povinnost magnetické kontroly badže, vysaček pro europoslance a kdy bude jasný a definovaný projekt takzvaného zoningu, eh, tak jak to bylo už schváleno. Je třeba, abychom měli možnost se volně pohybovat po parlamentu, ale zároveň musíme mít zajištěnou bezpečnost. Já jsem hovořila o tom, že tady v této budově je vždy velké množství lidí a to samozřejmě má eh, odraz i na službách, které parlament poskytuje, jako je například catering který je naplánovaný pro určitý počet osob, ale zdá se, že v některých eh, okamžicích to prostě nestíhají. Veškerá opatření eh, musí se analyzovat i z hlediska nákladů. Další eh, věc, kterou bych chtěla zmínit, to je dům dějin. Zdá se, že ten eh, dům evropských dějin konečně bude otevřen v září 2014. A mě zajímá financování tohoto projektu, protože na to jsem se ptala už, když jste byla, byl na tomto výboru v listopadu 2012 a v tom dotazníku s odpověďmi k absolutoriu eh, je uvedeno, že eh, Evropská komise zřejmě se bude podílet na nákladech na tento projekt. V příloze k odpovědím je kopie dopisu předsedy Barosa minulému předsedovi parlamentu panu Buskovi, kde tedy Baroso uvádí, že se chce komise podílet na financování Domu evropských dějin a já bych se tedy zeptala, zda už je jasné, jak vysoký bude tento příspěvek Evropské komise, zda to už je nějak eh, formálně potvrzeno a eh, pokud ne, kolik vy odhadujete, že komise eh, se chystá přispět? Pokud jde o počet pracovníků, zdá se, že nakonec bude zapotřebí eh, vlastně přejmout pouze devět pracovníků ve třídách AD a AST. Eh, už víte, eh, odkud přijdou tyto pracovníky, jestli, pracovníci, jestli budou mít vlastně smlouvu na dobu určitou nebo na neurčitou. Dále také můžete objasnit, jak se bude Belgie podílet na Domu evropských dějin protože samozřejmě pro Brusel je, jsou takovéto iniciativy také prospěšné, přínosné, takže by se na nich mohli nějak eh, podílet. Na začátku svého vystoupení jsem hovořila o těch plodných setkáních, které jsme absolvovali minulý eh, týden, mimo jiné také s interním auditorem panem Galvinem. Eh, zaujala mě, co říkal, že je tady lepší, aby jednotlivá generální ředitelství lépe plánovala, což samozřejmě e, vyžaduje i vzájemné jednání. A hovořil e, také o tom, že někdy ty generální ředitelství uzavírají e, smlouvy na služby, které ale vlastně jsou stejné, překrývají se. Pane Vele, já myslím, že v tomto okamžiku si nemůžeme dovolit neefektivní využívání prostředků Eh, takže eh, bylo řečeno, že situace se eh, hodně zlepšila v poslední době, ale já bych to chtěla ještě jednou zdůraznit, aby se tady zajistilo, že se nebude překrývat práce generálních ředitelství. Zajímalo by mě, také zda už je jasné, kdy se bude hlasovat o této zprávě na plenárce, protože máme problémy s Ehm, hemicyklem, který nefunguje, nejsou miniplenárky, takže původně to hlasování bylo naplánováno na květnovou miniplenárku, ale nevím, jak to tedy bude s harmonogramem. Také bych se chtěla zeptat, kdy budou k dispozici výsledky studie o posílení té kovové struktury. Ehm, měli jsme původně tu zprávu, tu studii mít v prosinci 2012, zatím není. A zda také je známo, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na provedení těchto e, prací na spevnění e, stropu v hemicyklu. Dále, poté, co se e, ve Štrasburku zhroutil v létě 2008 strop, očekávala bych, že se provede revize všech obdobných parlamentních budov pro zajištění bezpečnosti. Proč to nebylo provedeno? Dále doufám, že se také brze, brzy vyřeší neustálé problémy s e-mailovou službou v parlamentu, pokud jde o tu synchronizaci eh, na našich eh, účtů parlamentních s mm, mobilními eh, telefony. Je třeba, aby toto dobře fungovalo. Překvapilo mě, že třeba minulý týden jsme hovořili s Eh, eh, informatickým oddělením, byly problémy s parlamentními maily a nám bylo řečeno, že eh, oni to vlastně nemají pod kontrolou, protože to je pod kontrolou nějaké firmy subdodavatelské. Já si myslím, že je třeba, aby parlament měl vlastně pod kontrolou tyto, tyto služby a zajímalo by mě, pane Velezda, můžete říci, jak to bude s těmito službami nadále, v neposlední řadě bych se chtěla zmínit eh, o jedné věci, která mě zaujala v odpovědích na otázky. Pokud se nemýlím, v podstatě v polovině otázek vaše útvary říkají, že eh, Některé otázky nesouvisejí s prováděním rozpočtu a absolutoria za rok 2011. Já si myslím, že tomu tak není. Například otázka číslo 20 týkající se spotřeby energie nebo otázka 34, která se zcela jasně týká provádění rozpočtu 2011, protože hovoří o zprávě o rozpočtu a finančním řízení za rok 2011. Samozřejmě eh, eh, také není možné rozpočet za jeden rok sledovat bez toho, aniž bychom brali v potaz třeba rozpočty z předchozích let. Eh, chci také zdůraznit, že já si se zastupuji většinovou skupinu v parlamentu, ale na těch otázkách se shodly obě hlavní skupiny. Na závěr bych doplnila ještě tři otázky ale u poslední dvou nám můžete odpovědět i písemně. První otázka. Cestovní agentura. Řada kolegů si stěžuje, eh, že tato agentura je drahá a že často najdou na internetu levnější letenky nebo v jiných agenturách najdou levnější letenky. Vy v dotazníku neposkytujete konkrétní odpověď, říkáte, že se to netýká roku 2011, ale ve, na všech eh, Eh, jednáních se k tomu vracíme a já bych tedy ráda, abyste se o tom zmínil. Dále, druhá otázka. Můžete nám říci, jaké je hodnocení provádění statutu asistentů? Protože v roce 2011 se naplnili dva roky od zavedení tohoto statutu. A poslední eh, otázka se týká nákladů na eh, mezi skupiny, interskupiny Evropského parlamentu. Ještě jednou bych vám chtěla poděkovat a děkuji také zástupcům všech generálních ředitelství, s ním jsem se setkala. Děkuji. Danke. Als nächstes darf ich den Direktor des Rechnungshofs, Herrn Vítám mezi námi ještě pane Baudilia Tomeo Muguruzu a prosím ho o jeho stanovisko. Prosím, máte slovo. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové rozpočtového výboru, Kapitola 9 eh, výroční zprávy účetního dvora předkládá výsledky konkrétního hodnocení administrativních výdajů institucí a dalších eh, orgánů Evropské unie. Politická skupina administrativně a další výdaje představují 7,6 eh, celkových plateb v roce 2011 a hlavně zároveň výdaje na lidské zdroje, jako jsou platy, dávky a důchody a výdaje na budovy, zařízení, energie, komunikace a informační technologie. Pro účel tohoto hodnocení Četní dvůr testoval reprezentativní vzorek transakcí pokrývající administrativní a další výdaje všech institucí a útvarů a vyhodnotil soulad kontrolních systémů a systému dohledu, které využívá tato instituce v souladu s požadavky finančního nařízení. Účetní dvůr také provedl audit vybraných témat, včetně výplaty sociálních dávek eh, pracovníkům všech institucí, postupu pro rozšíření, prodloužení a změny eh, kontraktu dočasných a smluvních pracovníků a zakázky a smluvy na zakázky v většině institucí. Výsledky tohoto hodnocení jsou, podobně jako v minulých letech, pozitivní. Účetní dospěl k závěru, že transakce které jsou, zakládají administrativně a další výdaje v roce 2017 byly řádné a zákonné z hlediska hmotného. Z učení budu se dal, že 7% z 56 transakcí bylo postiženo chybovostí a nejpravděpodobnější chybovost odhadnutá účetním dvorem je 0,1%. Účetní dvůr také dospěl k závěru, že kontrolní systém a systém dohledu pro administrativní výdaje institucí jsou v souladu s požadavky finančního nařízení. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, velmi důležité mít na paměti, že účetní dvůr poskytuje stanovisko pro všechny instituce a útvary dohromady a nevydává stanovisko jednotlivě pro každé pro každou instituci. Avšak účetní dvůr provedl další práci u jednotlivých institucí a předkládá celou řadu připomínek ke každému z nich. A tato zjištění nespochybnují konkrétní hodnocení účetního dvora. Doporučení pro řadu institucí a útvarů ze strany účetního dvora byly trojí. Za prvé, pracovníci by měli poskytovat v příslušných, eh, příslušnou frekvencí doklady potvrzující jejich osobní stav a instituce a útvary by měly využívat systém pro aktuální monitoring těchto dokumentů. Za druhé, instituce a útvary by měly plně být v souladu s pravidly, která prodlužují, uzavírají a mění pracovní smlouvy s dočasnými pracovníky. A za třetí, instituce a útvary by měly e, zajistit, že povolující úředník zlepší koordinaci, koncepci a výkon prostupu pro zakázky skrze lepší kontroly. Pokud jde o Evropský parlament, e, účetní dvůr zaznamenal slabiny ve výplatě sociálních dávek zaměstnancům. Ve dvou případech z pěti, které byly auditovány, osobní či rodinný stav pracovníků nebyl aktualizován a nebyl správně zaznamenán. A v jednom z těchto případů to vedlo k nadměrným platbám. Slabiny byly také zaznamenány při zaznamenání akreditovaných eh, parlamentních asistentů. V pěti z deseti auditovaných eh, lékařská potvrzení byla předkládána příliš pozdě. A v žádném z těchto deseti případů doklady ve spisu, které uvádějí do, důkaz o tom, že, že, byl, že byla ověřena znalost jazyku, tedy tato ověření byla provedena. Kromě toho omezení účinnosti kontroly ex ante týkající se náboru 9 z 10 akreditovaných parlamentních asistentů, které byly podrobeny auditu. Konečně účetní dvůr zaznamenal nedostatky u dvou veřejných zakázek z deseti auditovaných. Tyto případy se týkají e, výběru a kritérií pro údržbu budov a tiskáren, tiská, tiskárenských služeb. Ve své výroční zprávě účetní dvůr také komentuje vývoj týkající se doporučení v předcházejících zprávách. V jedné z těchto následných zpráv je také řeč o Evropském parlamentu. S odkazem na výplatu sociálních dávek pracovníkům účetní dvůr jeho kontrola zaznamenává, že riziko nesprávných nebo neoprávněných plateb přetrvává. Vážený pane předsedo, toto je souhrn zjištění účetního dvora týkající se Evropského parlamentu. Samozřejmě jsem plně připraven reagovat na jakoukoliv otázku. A děkuji vám za pozornost. Děkuji vám srdečně za stanovisko účetního dvora a nyní předám slovo místo předsedovi Evropského parlamentu. Pane kolego, prosím, máte slovo. Děkuji. Dovolte mi, abych vás eh, nejprve srdečně pozdravil, a také pána místopředsedu generálního tajemníka a všechny kolegy ve výboru. Velice mě těší, že jsme se tady sešli a vítám také zpravodajku, která je příslušná pro udělení absolutoria paní kolegyni Ortiz a ví, Zdravím také stínové zpravodaje. Mohu vás ujistit, že my všichni Klademe velký důraz na to, abychom měli transparentní a spolehlivé provádění rozpočtu a abychom to také zaručili. Eh, také tady velice vítám přítomnost pana Muguruzy z Evropského účetního dvora a těší mě, že vyslovil celkově pozitivní hodnocení naší práce. Vítám také eh, pana Kalvina, interního auditora Evropského parlamentu, kterému rovněž děkuji za práci. Já bych chtěl říci, že Mám velice dobré vzpomínky na dobu, kdy jsem zde pracoval a velice mě těší, že náš generální tajemník a pan Galvin jsou přítomni a že také mohou odpovědět na konkrétní odborné otázky. Pan zpravodajka už některé položila. Cílem musí být, abychom si vytvořili spolehlivý obrázek o eh, realizaci rozpočtu a to samozřejmě ovlivňuje rozhodnutí a také vychází z porady mezi přítomnými příslušnými institucemi tato odborná rozhodnutí, která potom dostaneme, se potom obrazí eh, v těch výsledcích, která ovlivní absolutorium. A my se k tomu ještě určitě vrátíme v diskuzi předtím, než k tomu přejdeme, chci zmínit něco, co mi leží obzvláště na srdci transparentnost, spolupráce a dialog. To byly a jsou i nadále konstanty naší práce, kterými se řídíme a budeme se jimi řídit i v budoucnu. Musíme ve všech fázích rozpočtového plánování dodržovat tyto principy. Já si myslím, že je to přání nás všech Musíme samozřejmě také zohlednit eh, to, že celé toto absolutorium a diskuze je také politickou událostí. Nechci být papeštější nežli papež. Určitě tady budou některé kritické body, kterým se musíme postavit a také to tak učiníme v duchu spolupráce a ochoty, o které jsem už hovořil, k tomu v mnoha případech došlo a dochází a neměli bychom podlehnout eh, pokušení, že bychom byli polemičtí či demagogičtí. Musíme eh, se vypořádat věcně se všemi kritickými připomínkami a návrhy a na závěr musíme eh, konstatovat, že to platí nejenom pro mě, ale i pro všechny kolegy a ještě jednou chci vyslovit velký respekt za vykonanou práci. Klademe také velkou, eh, velký důraz na spolupráci a jsme připraveni eh, pracovat ve smyslu pokud možno největší transparentnosti. Jsem si jist, že v průběhu výměny názorů dostaneme eh, potřebné odpovědi. Doufám, že nám to sdělí pan generální, který nyní dostává slovo. Pravděpodobně děkuji také za slovo, eh, která zazněla v tomto sále. Děkuji za všechny názory, které tady zazněly a za spolupráci ze strany viceprezidenta. To slyšíme velice rádi a e, dále předávám slovo panu Klausi Velemu a prosím ho o jeho stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Možná mohu na začátku svého vystoupení zmínit některé základní body, které se týkají rozpočtu 2011 a udělení absolutoria. Rok 2011 to byl takový, abych řekl, přelomový rok. Na jedné straně poslední prvky staré strategie a nové prvky, eh, které se řídily eh, Lisabonskou smlouvou, byly uvedeny do chodu. Navíc jsme ještě integrovali 18 členů do Evropského parlamentu, 35 dalších míst jsme zavedli pro takzvané Policy Department, abychom posílili naši poradenskou schopnost, eh, abychom tedy mohli vydávat peníze na asistenty a na studie. Kromě toho ještě otevření parlamentária. Spravodajka eh, už na to poukázala. To je projekt, kterým jsme se zabývali mnoho let i v rozpočtovém výboru. Byla velká očekávání, ale také velké obavy. Můžeme říci, že parlamentáriu po více než roční práci úspěšně nastartovalo. V loňském roce jsme měli 283 eh, návštěv, to bylo více, než jsme očekávali a byl to opravdu velice přínosné, jedna z podstatných atrakcí, turistických atrakcí v Bruselu. A já věřím, že to byl zdařilý projekt. Kromě toho jsme uh, generalizovali v parlamentu koncept eh, zdrojů a rezerv. To znamená, že generální ředitelství eh, má vlastně vlastní specializovanou direkci, která se zabývá personalistikou, informatikou a financemi. Cílem je profesionalizace proto, aby stejné struktury měly také možnost spolupracovat horizontálně, vyměňovat si nejlepší zkušenosti a být kompetentními partnery pro příslušná generální ředitelství. Také toto opatření se osvědčilo. Na konci roku 2011 2011 jsme obnovili naše partnerství s eh, Lucemburkem ve financování budovy Konrad Adenauer. Chci říci, že děkuji vládě Lucemburska, která přijala ještě dodatečné závazky, nejenom, že nás kompetentně provázela eh, při realizaci tohoto projektu, ale také převzala také finanční závazky, například záruka nájemného, což nám umožnilo v tomto projektu angažovaně pokračovat. Já si myslím, že z hlediska poslanců a také z spolupracovníků byl vlastně položen nový milník, jak v Bruselu, tak také ve Štrasburku. Byla to velká investice pro náš výbor, který poskytl pří, eh, potřebné prostředky. Proto byl důležitým předpokladem, abychom byli mobilní v oblasti informatiky. Tato instalace se osvědčila a proto na konci loňského roku bylo možné ještě zdokonalit tuto síť prostřednictvím další tranže. Spravodajka již zmínila také internacionalizaci v oblasti akreditace. Vy víte, že před několika lety jsme měli tady určité nepříjemnosti v oblasti bezpečnosti a my jsme učinili příslušná opatření. Jsem přesvědčen o tom, že to zatím nestačí rekrutovat eh, lidi v uniformě, abychom tady měli zajištěnou bezpečnost. Musíme rekrutovat spolupracovníky, kteří jsou angažovaní, kvalifikovaní, mají dlouhodobou zkušenost a jsou loajální vůči nám. To nemůžeme očekávat od eh, pracovníků, kteří jsou v podstatě eh, vybaveni smlouvami, které jsou krátkodobé a na nejnižším stupni odměňování. Proto si myslím, že je je velice dobré, že akreditace byla ve všech stupních už ukončena a nyní tedy máme internalizovanou veškerou bezpečnost. Tento proces už začal a doufám, že na konci roku 2013 tento proces budeme moci uzavřít. Takže tady budeme mít v Evropském parlamentu tu bezpečnost plně zajištěnou. Naposled bych chtěl, eh, než než přejdu ke konkrétním otázkám zpravodajky, říci něco o našem optimalizačním programu v oblasti jazykových služeb. Já si myslím, že se nám skutečně pozoruhodným způsobem podařilo a sice v širokém konsenzu s dotčenými spolupracovníky a spolupracovnicemi eh, proskoumat efektivitu eh, různých jazykových jednotek v oblasti překladu a zjistili jsme, že je tady eh, zřetelná diference v objemu práce na zaměstnance. To nám dalo možnost zjistit, kde bychom mohli postupovat jinak a máme ambiciozní cíl, není to ale přehnaný cíl, cíl byly 100 míst jsme z oblasti překladu mohli v podstatě použít pro jiné účely, což nám například umožnilo vytvořit nové ředitelství pro zhodnocení dopadu, aniž bychom museli vytvářet nějaká nová pracovní místa. A jsme v dobré situaci, že vlastně nepotřebujeme také žádná pracovní místa pro Dům Evropské historie v organigramu. To znamená, že tedy tyto, tato místa obsahujeme obsazujeme, promiňte, z našich rezerv a zajišťujeme tím služby a zlepšujeme služby pro náš eh, instituci a pro poslance. Zvolili jsme také nový přístup v oblasti překladu, tam jsme přešli na podstatný produkt on demand, to je plné

sepsání protokolů z každé schůze ve všech jazycích. To se v minulosti zhotovovalo automaticky ve všech jazycích, samozřejmě s enormními náklady. My jsme tento systém změnili a řekli jsme si, jestliže jeden jediný poslanec chce překlad do svého jazyka, tak bude tento překlad zhotoven, ale nebudeme to dělat, kdybychom nevěděli, že se to použije. Když se to použije, uděláme to. Výsledek za rok 2000 2012, že například eh, se zjistilo, že nebyl požadován žádný dodatečný překlad. 1,4 miliony eur to byla úspora bez jakékoliv ztráty servisu pro poslance, protože jestliže to potřebují, tak to samozřejmě mohou dostat. Já si myslím, že je to podstatné zlepšení. Rovněž v oblasti tlumočení, tam jsme učinili v loňském nebo v předloňském roce důležitá strukturální strukturovaná rozhodnutí podstatě jsou tři. Požádali jsme výbory, vím, že se o tom na začátku diskutovalo, aby v pondělí nebo v úterý nebo ve středu či ve e, čtvrtek zasedali, ale ne všichni v úterý a ve středu, protože to by znamenalo, že v naší oblasti tlumočníků můžeme sáhnout po vlastních tlumočnicích, kteří jsou k dispozici od pondělí do pátku a nemusíme dodatečně rekrutovat dodatečné tlumočníky, kteří by tady pracovali od úterý do čtvrtka. My jsme se tedy takto rozhodli, že se ušetří 10 milionů eur. Na konci roku 2012 můžeme říci, že skutečná úspora byla 15 milionů eur, nikoli v 10. Kromě toho jsme ještě jako dodatečný efekt zjistili, kdy ten týden využíváme lépe, takže na externí tlumočníky nedáváme smlouvy na dva dny, ale většinou čtyřdenní smlouvy. A za čtyřdenní smlouvy můžeme také eh, ušetřit a motivujeme tím ty nejlépe kvalifikované tlumočníky tím, že vlastně máme menší náklady na letenky podmínky. Ta znamená, že celkem jsme v této oblasti v loňském roce ušetřili za překlady a tlumočení skoro 24 milionů eur bez jakékoliv újmy na službách poskytovaných eh, poslancům a toto se vlastně dá opakovat každoročně. Produktivita stoupla za dva roky asi o 50%. Já si myslím, že to jsou dobrá čísla a také nám to ukazuje, že je možné realizovat efektivní rezervy z vlastní zprávy, aniž bychom nějakým způsobem zhoršili kvalitu pro eh, poslance a jejich spolupracovníky. Teď tedy přejdu k různým otázkám paní Ortiz. Chci srdečně poděkovat za dobrou spolupráci s ní i s interním auditorem a také chci poděkovat za pozitivní připomínky, které uvedla k rozpočtu ke specifickým otázkám. Povinná kontrola poslanců u vstupu tady předsednictví neučinilo žádné rozhodnutí, které by měnilo dosavadní systém, ale snažíme se teď momentálně za pomoci nových technologií ověřit systém, který by nám umožnil bez toho, aniž by poslancům bylo zabráňováno ve vstupu, prověřit jejich identitu za pomoci systému, kde automaticky bude fotka poslance na obrazovce při průchodu eh, tím vstupním zařízením. Jsou zde technické, technologické možnosti i pro poslance, eh, aby eh, se dala jistota, že se skutečně jedná o toho poslance, aniž by byl ten poslanec u vstupu zbytečně obtěžován. Druhá otázka k tomu zooningu, to je zavedení různých bezpečnostních zón v budově zásadní usnesení, že to zavedeme, bylo učiněno v loňském roce. My jsme potom byli pověřeni vypracovat specifický koncept pro každou zónu budovy. Tento koncept je už k dispozici. Jedná se o rozdělení budovy do pět různých pásem bezpečnosti a máme tady také odstupňovaná bezpečnostní zařízení, co by znamenalo, že v těch zónách všeobecně přístupných bude zavedeno podstatné zjednodušení například pro návštěvníky. Když víme ale, že se jedná o citlivé oblasti, tak tam tam skutečně můžeme bezpečnost zajistit. Vy jste se také ptala, kdy se e, toto rozhodnutí e, může očekávat. Já jsem navrhla předsedovi, aby Toto téma bylo na pořadu jednání na příštím pondělním zasedání ve Štrasburku, čili 4. února. Určitě k tomu bude ještě nutná eh, diskuze, ale já doufám, že eh, v přiměřené době dospějeme k rozhodnutí. Cílem je, eh, provést příslušné změny v budovách v době volební kampaně, v té pauze mezi legislativními obdobími, aby tady bylo co nejmenší omezení a překážky pro poslance, ale i pro jiné uživatele. Takže až se sejde nový parlament po letní přestávce, tak už bychom měli tady mít tu novou situaci. Třetí otázka, kantýna. V kantýně máme problém, stejně tak jako v mnoha dalších oblastech. Naše budova je jednoduchá, naše infrastruktura není určena pro ten velký počet uživatelů, který v současné době máme příklad jsem uvedl ve svých odpovědích. Před deseti lety jsme měli 1,4 milionu uživatelů kantýny ročně, teď to je 3,7 milionu. To tedy znamená, že to je více nežli dvou a půl násobek a kapacita e, té kantýny se téměř nezvětšila pouze nepatrně, takže ta infrastruktura je plně přetížena. To platí pro výtahy. Máme výtahy, které se musí pohybovat více než dvou tisíckrát denně a to znamená, že je to zcela přetíženo, protože máme příliš mnoho lidí, kteří se pohybují v našich budovách, jak návštěvníci, tak také zaměstnanci. Pokud jde o návštěvníky, bohužel je tomu tak, že návštěvy eh, těch eh, skupiny těch návštěvníků, tak jako tomu bylo původně eh, v minulosti, že by byly jenom v těch vyzmezených prostorách, ale vidíte teď, že se skupiny návštěvníků pohybují v parlamentu ve všech prostorách a když máte 30 členou skupinu návštěvníků před eh, výtahem, tak vidíte, že delší dobu ten výtah nebudete moci použít. To je důsledek. Další věc, pokud jde o zaměstnance, i nadále jsme v té situaci, že tady má každý eh, poslanec kancelář a pro své zaměstnance taky. Někdy to znamená tři asistenti a někdy i tři stážisty. To znamená až šest osob na 17 metrech čtverečních. To znamená, že já si myslím, že tato situace už není obhajitelná a já si myslím, že vůbec není luxusem přemýšlet o změně této situace. Udělali jsme srovnávací studii ve spolkovém sněmu Německa. Spolkový sněm Eh, se právě zabývá tím, že zavede čtvrtou kancelář pro poslance a jeho spolupracovníky. A my jsme teď tedy u té druhé kanceláře, i když máme dvojnásobný počet pracovních týdnů a máme šestkrát více schůzí výborů a máme mnohem méně spolupracovníků v exekutivě. Tady to potřebuje naléhavě řešit a já doufám, že se nám to v příštím období období podaří a příslušné přípravné práce v administrativě se už provádějí. Pokud jde tedy o otázku kantiny, já jsem navrhl předsedovi, aby toto téma bylo na uzavřeném zasedání 18. 19. února. Asi za čtyři týdny ode dneška do té doby nebude samozřejmě možné učinit konečné rozhodnutí, ale je to třeba tematizovat. Potřebujeme různé možnosti a pracovní smlouvy, které nám umožní dospět k řešení k budově evropských dějin. Financování budovy evropských dějin je jasně vyřešeno v business plánu, který byl schválen mezi rozpočtovým výborem a předsednictvím Evropského parlamentu. Toho se striktně držíme. Mezitím jsme získali nabídky pro stavební práce ty se pohybují v rámci rozpočtu. To znamená, že tady nemáme žádné negativní eh, překvapení. Pokud jde o časový plán, tak jsme v jeho rámci. Vycházíme z toho, že na jaře roku 2014 přestavba bude vyřízena, dokončena, pak tedy je tady ještě otázka, zda provedeme nějaké dílčí otevření. K tomu se vedly rozhovory mezi rozpočtovým výborem a před předsedou. Předseda byl toho názoru, že bychom neměli žádné dílčí otevření v létě 2014 dělat, ale že bychom měli pokračovat ve vnitřních přestavbách a vyčkat k tomu, to, až to bude hotové, což by umožňovalo finanční zátěž zredukovat a budova by potom byla na podzim 2015 otevřená již v plně dokončeném stavu. Komise se zavázala dopisem předsedy Barosa e, přispět finančně na běžné náklady. My financujeme v podstatě e, všechnu tu výstavbu, ale komise také přispěje a sice eh, v rámci rozpočtového řízení 2014 eh, je třeba udělat eh, ten návrh ještě před létem, jaký, jaký příspěvek si představuje. Teď tedy, když se rozhodlo, že oficiální otevření bude teprve na podzim 2015, tak v roce 2014 určité náklady vůbec nebudeme mít, ty budou potom teprve až v roce 2015 a v plném rozsahu ještě v roce 2016. Vyjasníme si to s komisí v nejbližších týdnech a měsících, v jakém rozsahu bude ten finanční příspěvek. K otázce zaměstnanců Nejprve, jak už jsem řekl v úvodu, nepotřebujeme žádné nové úřednické místo. To pokryjeme eh, v rámci eh, našeho eh, personálu, to znamená, že tady nevzniknou žádné dodatečné náklady, ale myslím si, že eh, relativně velký počet zaměstnanců jsou smluvní zaměstnanci. Proč smluvní? Protože jsme odkázáni na to, abychom měli expertizy eh, z muzeí, eh, které se zabývají evropskými dějinami, ale takové experty nenajdete v evropských institucích, ovšem v našich 27 členských států jsou a my chceme, aby tyto expertizy byly pokud možno nové, takže je pokud se tito experti rozhodnou několik let pracovat na našem projektu, budeme potřebovat určitou mm, část těch smluvních pracovníků a druhou část budou tvořit ti naši zaměstnanci. Pokud jde o otázku konkurzu, to je pátá otázka. Pan Kevin se k tomu určitě brzy vrátí. Já si myslím, že jsme tam dosáhli podstatných pokroků. My jsme díky staronovému financování eh, nemuseli mít centralizovaný systém, ale máme decentralizovaný systém. To vede k tomu, že máme různé praxe, pokud jde o zodpovědnost příslušných úředníků. Přesto máme zájem na to, aby se dodržely příslušné kvality standardy proto je důležité, aby tyto standardy kvality byly zohledněny. Proto jsme také vytvořili expertizu, která se používá automaticky Eh, a konzultuje se to, pokud to je vyšší než 60 tisíc euro. To znamená, že ta zodpovědnost jednotlivému úředníkovi není odňata, ale je vyzván k tomu, aby si nechal kompetentně poradit v takovéto situaci. To je rozhodnutí, které jsme učinili koncem roku 2011 a od roku 2012 se praktikuje. Pokud jde o mini plenárky, tak tomu chci říci, že v roce 2013 nebudeme mít Parmigiano miniplenárku v Bruselu. To znamená, že pro plánování práce se dá počítat jenom s plenárními schůzemi ve Štrasburku. Důvod je stav našeho hemicyklu v Bruselu, eh, který vyžaduje, abychom eh, obnovili kovovou konstrukci, která zajistí statiku střechy. Tyto práce budou eh, trvat do roku konce roku 2013, takže tady bychom neměli žádnou jistotu plánování, kdybychom řekli, že třeba plenárka v listopadu 2013 se bude konat v Bruselu a pak bychom to museli krátce před konáním odříci, tak by se to samozřejmě dotklo plánování eh, cest a plánování nákupu letenek pro poslance. Pokud jde o ten eh, systém eh, těch kovových podpěr. To znamená, že dřevěné zůstanou zachovány, ale budou doplněny ještě kovovými podpěrami, eh, které ponesou eh, celou střechu společně s, těma, s těmi starými dřevěnými, ale nebudeme už odkázáni na jejich nosnost. Tyto kovové podpory musí být zhotoveny eh, s milimetrovou přesností, to vyžaduje určitý čas a proto tedy jsme navrhli ten rok 2013, ale eh, nám to umožní, že se nemusí ta střecha sundávat, ale můžeme ty kovové podpěry eh, dodat v současné podobě. Hovořilo se také o hemicyklu ve Štrasburku. Před lety jsme tam měli veliký problém. Co byly důsledky? Mohu vám říci, že když jsem vstoupil do svého úřadu 16.3.2009, 18.3.2009 jsem předložil předsednictvu návrh na restrukturalizaci eh, budov, tedy o dva dny později. Eh, v tomto plánu se počítalo s tím, že specifické jednotky pro budovu budou eh, zahrnuty do plánování rekonstrukce. Nové na jedné straně, údržba na druhé straně Jeden milion metrů čtverečních, který obhospodařujeme sami, vyžaduje specifickou expertizu na údržbu. Rozpočtový výbor eh, tehdy byl opravdu ochoten prostředky, které jsou nutné poskytnout, bylo to 48 položek v průběhu tří let a milionové obnosy, které nám umožnily přizvat i externí znalce. Vypracovali jsme program, který pravidelně prověřuje údržbu a stav budovy a v rámci tohoto programu se nám podařilo odhalit poškození střechy hemicyklu v, v Bruselu. Bez těch dodatečných prostředků, které nám rozpočtový výbor a plénum poskytli, bychom neodhalili tyto škody v Bruselu a museli bychom počítat s tím, že v relativně krátké době se také může zřítit střecha v Bruselu a mohlo by dojít k totálnímu poškození celé budovy. Nehovořme o důsledcích pro 200 eh, zaměstnanců, eh, kteří by byli v té budově. Eh, musíme tedy mít na zřeteli, že potřebujeme specialisty jak v parlamentu, tak zvnějšku pro údržbu a mít je ještě pro separátní projekty zvlášť. To se osvědčilo. otázka e-mailů Tady jsou dvě složky. První, to je zcela aktuální problém, který vznikl zaváděním nového softwaru od Microsoftu. Eh, ten už byl mezi tím odstraněn. Kromě toho existují ještě další problémy, ale stále více narážíme na omezené kapacity. Rozsah mailů především z mobilní komunikace. V posledních letech explozivně stoupl. Naše původní systémy na to nebyly připraveny, musely být přizpůsobeny a k tomu ještě přistoupily otázky, které se týkaly chování Eh, víme například, že máme jednoho uživatele, který sám ve svém e-mailovém systému eh, má 90 tisíc položek, eh, které 90 tisíc položek, to znamená, jestliže takto zachází s e-mailovým systémem, pak je samozřejmě jasné, že je to přetíženo a jestliže dojde k velké zásilce, jak tomu bylo teď v posledních týdnech, tak samozřejmě tento systém naráží na svoje hranice. My samozřejmě pracujeme na rozšíření, ale potřebujeme také příslušné zacházení s kapacitami v oblasti mailů. Je další vaše otázka Eh, absolutorium pro 2009, to už je tedy poněkud eh, dlouho. My jsme odpověděli na všechny otázky, které byly eh, v uším slova smyslu položeny. Další otázky se více týkaly managementu. Samozřejmě tyto otázky byly zodpovězeny, ale my Klademe důraz na to, že se to netýká to užšího kroužku, ale ty otázky byly zodpovězeny. Pokud jde o cestovní agenturu, téma je známé. Samozřejmě, pokud jde o letenky, letenky pro normálního uživatele, tak ty si řeknou, ano, koupím si buď to ekonomy nebo business. Ve skutečnosti se opravdu cena letenek liší. Já jsem zažil také různé typy business class a economy class, takže já jakožto kupec na internetu to nemohu okamžitě identifikovat, jsou tam také rozdílné ceny. Přesto jsme se rozhodli, že se budeme snažit redukovat naše cestovní náklady o 5 eh, Cestovní kancelář byla vyzvána, aby hledala intenzivně nejvýhodnější lety a přispěla k úspoře 1,5 milionu eur. My doufáme a očekáváme, že v roce 2013 tomu tak bude. Jsme odkázáni na kooperaci cestovních kanceláří. Mimochodem, teď je nové výběrové řízení interinstitucionální, které nám v budoucnu možná umožní umožní eh, na těchto věcech intenzivně pracovat. Pokud jde o statut asistentů, hodnocení je eh, velmi pozitivní. Mnozí z vás vědí, že ve starém systému jsme měli značné problémy, takže také smlouvy asistentské byly takového typu, které byly nepřijatelné a neodpovídaly sociálnímu zabezpečení tak eh, jsme to uvedli do pořádku a díky tomu můžeme ty asistenty eh, připoutat k poslancům na delší dobu, máme lépe kvalifikované asistenty a zachovali jsme stejný rozpočet eh, i při přechodu na nový systém. V roce 2009 došlo k novému navýšení v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Samozřejmě to bylo spojeno s určitou administrativní zátěží, ale my doufáme, že se to vyplatilo. Pokud jde o interim skupiny, to byla vaše třináctá poslední otázka. Tyto skupiny to je, e, řídí jednotlivé frakce, to znamená, že e, frakce pokud chtějí tyto intergroups podporovat a dát jim k dispozici tlumočníky, tak to musí udělat sami, to znamená dodatečné náklady pro instituci tím nevzniknou. A já tedy na závěr chci říci, že doufám, paní zpravodajko, že jsem zodpověděl všechny vaše otázky. Mnohokrát děkuji, pane generální tajemníku. Eh, Bylo jasné, že Evropský dům, když se podíváme tedy na naši budovu, je to staveniště a i staveništěm nadále zůstane. Není to vždycky hezký obrázek. Velice vám děkuji za intenzivní odpovědi na všechny otázky. Předtím, nežli začneme s diskuzí, tak chci požádat interního auditora Evropského parlamentu, pana Roberta Galvina, aby nás seznámil se svým stanoviskem. Prosím, máte slovo. Uh, uh, Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, já bych chtěl nejprve poděkovat za možnost uh, seznámit vás s mou výroční zprávou za rok 2011. Já jsem tuto zprávu eh, přijala 26. července loňského roku po konzultaci s auditním panelem. Finanční nařízení vyžaduje, aby interní auditor eh, předkládal instituci výroční zprávu, kde jsou, eh, je uveden počet a typ provedených auditů, doporučení a opatření přijata na základě těchto doporučení. Předmětem zprávy tedy je seznámit s výsledkem interních auditů za rok 2011. Zpráva vysvětluje, že podle eh, eh, profesních norem interní auditor sestaví pracovní program na základě systematického hodnocení rizik v celé organizaci. Hlavním cílem tohoto hodnocení rizik je umožnit eh, prioritizaci zdrojů na oblasti s největším rizikem. V roce 2011 se činnost interního auditora soustředila na plnění e, strategií IAS u veřejných e, zakázek, informačních technologií a osobních výdajů a také se sledovalo provádění akčních plánů z předchozích auditů. Jako v předchozích letech jsme také prováděli eh, audity v jednotlivých úřadech. Dovolte, abych tedy mm, popsal situaci. Jedním ze strategických cílů je monitorování a konzultace v rámci decentralizovaného kontrolního rámce. Zpráva z roku 2011 ukazuje celkový pokrok v několika odděleních a další zlepšení, pokud jde o centrální podporu a vedení. Audit zjistil, že některé oddělení eh, vlastně ještě musí eh, naplnit instrukce, eh, mít vhodné kontrolní postupy a zajistit regularizaci rozpočtových výdajů. Během práce v roce 2012 interní auditor zaznamenal pokrok v některých těchto oblastech. Pokud jde o veřejné zakázky, Hlavní otázkou byl audit procesu v generálním ředitelství inovace a technologické podpory generální ředitelství ITEC. Ukázalo se, že toto generální ředitelství napravilo mnoho eh, procesních nedostatků, které byly zjištěny předtím. Audit zkoumal hlavní rámcové smlouvy na informační služby, které byly uzavřeny na čtyřleté období eh, na cenu zhruba 250 milionů eur. Eh, audit zjistil nedostatky v mm, některém v tom postupu z roku 2008, eh, který měl tedy neblahý vliv na provádění smlouvy. Je tedy snaha proaktivního přístupu a vedení generálního ředitelství ITEC Eh, revidovalo určité postupy tak, aby se neopakovaly takové otázky eh, v okamžiku, kdy eh, to řízení se provádí znova. Interní audit generálního ředitelství ITEC se soustředil na opatření týkající se externalizace některých služeb a je tedy snaha, aby ehm, v rámci smluv byly předem stanovené eh, cíle, předem stanovené očekávané výsledky, aby se pro, mm, šlo cestou vlastně dojednaných řízení. Eh, veřejné eh, zakázky v generálním ředitelství komunikací zaznamenalo zlepšení v oblasti plánování a programování veřejných zakázek, v hodnocení výběrových řízení a v koncepci a provádění interních kontrol zakázek. Eh, generální ředitelství KOM se vytvořilo eh, akční plán o devíti bodech eh, pro rok 2012. Vedení generálního ředitelství KOM už přijala určitá pozitivní opatření, provedlo reorganizaci systému finančního řízení k 1. lednu 2012. Interní audit se také soustředil na generální ředitelství BIRA, kde se také provádějí zakázky. Výsledek byl takový, že toto generální ředitelství předsednictví eh, provedlo všech osm eh, prioritních opatření z předchozího auditu. V oblasti osobních eh, výdajů Zkoumali jsme otázku vytváření vlastně výplatních mzdového fondu ty kontrolní činnosti v oblasti mzdového fondu jsou dobré a poskytují e, dostatečné ujištění o tom, že audit je prováděn konzistentně a správně. Generální ředitelství pro zaměstnance e, souhlasí s tím, že dále posílí kontrolní postupy tak, aby osobní údaje byly spolehlivější v systému osobního řízení a aby se tedy zlepšila efektivita při oznamování rozhodnutí. Audit se také zabýval otázkou multiplikačního faktoru u mzdového fondu jako přechodné opatření eh, stýkající se nařízení o zaměstnancích z roku 2004 ukázalo se, že eh, ten postup byl trochu eh, odlišný jednak od toho, co tam bylo původně plánováno a také od toho, co provádějí jiné instituce. Multiplikační faktor eh, parlamentu poskytuje finanční výhody některým, člen, některým zaměstnancům, kteří byli přijati před 1. květnem 2004 a byli povýšeni. Dohodnutý akční plán zavádí opatření na posílení eh, interní zprávy, tak aby se minimalizovalo riziko, že eh, takový přístup při použití multiplikačního faktoru by se mohlo opakovat. Dále se zdůrazňuje potřeba mít jasnou právní analýzu toho, zda a do jaké míry nějaké nápravné opatření může být přijato a skutečně eh, tak, aby omezilo eh, finanční důsledky tohoto přechného opatření parlamentu. Velká část činnosti v roce 2011 to byly následné audity v různých oblastech. Například to bylo sledování eh, auditu eh, přidělování vlastně diet, náhrad v parlamentu. Měli jsme zprávu z ledna 2008 a sledovali jsme, jak tedy se na to reagovalo. Došlo k podstatnému pokroku u rizikových oblastech, o kterých se hovořilo v tom původním auditu a interní audit mohli uzavřít 33 z 630 opatření. Především nařízení rady týkající se nové kategorie akreditovaných asistentů znamená velký systémový pokrok oproti původnímu auditu. Pokud jde o místní asistenty, následný audit ukázal, že jak prováděcí opatření, eh, tak související eh, postupy zavedené generálním ředitelstvím finance vedly k podstatnému vylepšení toho kontrolního rámce. Dále také se ukázaly tři oblasti eh, týkající se otevřených opatření, kde ještě jsou určitá rizika. Finanční dopady souvislých otázek eh, eh, zřejmě budou jenom omezené, ale i tak by to mohlo ohrozit pověst. Provedení těchto zatím otevřených opatření je třeba, aby se zlepšila efektivita kontrol prováděných platební agenturou, a pokud se to podaří, tak to bude skutečně veliký úspěch. V roce 2011 jsme se také soustředili na zpracovávání žádosti o platby, což je také důležitou součástí efektivity platebního procesu parlamentu. Původně akční plán hovořil o zjednodušení a decentralizaci celého procesu, ale zároveň o posílení kontrol a o zlepšení um, fungování pladeb. I když eh, tedy eh, ta míra provádění akčního plánu byla oslabená, eh, stále ještě tady jsou určitá dvě reziduální rizika. To je hluta pladeb a dále rozhodnutí z července 2011 zahájení projektu modernizace mm, finančního informačního systému parlamentu. To by skutečně mělo přispět k velkému zlepšení, které bylo požádováno. Dále se tedy sledují ta dosud otevřená opatření. Většina těch opatření představuje jenom mírné rizikum. Riziko. Eh, dále politika budov. Tam jsme se soustředili na plánování a řízení. Následná zpráva ukazuje, že byly přijaty důležité kroky ke zřízení efektivního přístupu k plánování, hodnocení a řízení těchto potřeb. Završení tohoto procesu a zvláště posílení eh, správní struktury eh, bude zřejmě trvat déle, než se původně plánovalo. Výroční zpráva také hovoří o programech eh, zajištění jakosti, zajištění kvality u některých činností. Eh, je třeba, aby skutečně ty služby poskytované interními auditory byly plně v souladu s eh, profesními normami. To bylo také důležitou součástí práce interního auditora z roku 2011. Snažíme se monitorovat eh, dohodnutá opatření z auditních zpráv a provedli jsme novou klasifikaci opatření, pokud jde o reziduální eh, rizika, která jsou v auditních zprávách uvedeny. Pokud jde o zprávu, eh, tak závěrem je, že se poukazuje na veliké zlepšení v regulačních a kontrolních postupech. To potvrdili i následné zprávy ve srovnání tedy s rokem 2008. Například pokud jde o příspěvky asistentům, ukazuje se, že ty dohodnuté akční plány skutečně mohou přispět ke zlepšení a k naplnění cílů institucí auditní služby tedy sledují ankční plán, protože to je potom dobrý ukazatel výkonnosti a úspěšnosti při řešení zjištěných rizik. Nový přístup interních auditorů, kdy se tedy validují veškerá opatření, by také měl na pomoci. Dále eh, u interních auditorů je třeba dbát na to, aby nedošlo k ohrožení jejich nezávislosti. To se také podařilo. Chtěl bych poděkovat všem členům auditních panelů a dalším spolupracovníkům. Děkuji také eh, zpravodajce eh, za pochopení na našich setkáních a také bych chtěl poukázat na vynikající spolupráci interního auditu se všemi odděleními v roce 2011. Děkuji. Děkuji panu Galvinovi za jeho zprávu a nyní tedy <clears throat> můžeme přejít k diskuzi, k vyslechnutým zprávám. První kolega Derek. Prosím, Dereku, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, zpravodajce. Chci poděkovat generálnímu tajemníkovi panu Pitelovi za příspěvek dnes dopoledne. A dobře vědí, že jsem také zpravodajem pro rozpočet 2013, takže vím, k jakým pokrokům došlo ve snaze definovat možnosti úspor ve všech částech rozpočtu parlamentu a některých otázek jsme se již dotkli, pokud jde o zmrazení diet a požitku poslanců a poslankyň. A vždy říkám, že když chceme spořit, tak bychom měli spořit tak, abychom nepoškodili efektivitu Evropského parlamentu a jednotlivých eh, poslanců a poslankyň. A myslím, že do budoucnosti bychom měli eh, odstoupit od eh, škrtů v oblasti služeb pro poslance a měli bychom se zabývat strukturálními úsporami. Já vím, že jste již zahájili práce v této oblasti a další možnosti byly zmíněny. Například ve zprávě uvádíte, že bychom mohli ušetřit 900 tisíc euro a tím se musíme zabývat dále tlumočení a překlady. Už došlo k pokroku, ale bylo by užitečné říci poslancům k, k jakým eh, kontaktům došlo s Ekosokem a výborem regionu, či i zde cesta ku předu, protože i zde je možné postupovat společně s těmito institucemi v oblasti tlumočení a překladu, aby došlo i v těchto položkách úspora. A měli bychom se také zabývat více eh, videokonferencemi. Tam je možné ušetřit, pokud jde o rozpočet na cestovné. Měli bychom to více využívat. Jsem přesvědčen, že i to by mohlo přinést další úspory. A určitě chci zmínit i jazykové kurzy pro zaměstnance. Někteří jezdí do Moskvy nebo na jich Francie a tím bychom se měli eh, zabývat a nalézt efektivnější cestu, jak organizovat pro pracovníky parlamentu jazykové kurzy. Poslední věc, věc eh, položka tedy nevyčer, položky tedy nejsou vyčerpané v rozpočtu. Není možné lépe odhadovat dopředu rozpočet parlamentu, abychom neměli ty nevyčerpané položky tak eh, velké každoročně. A potom bychom mohli připravit mnohem efektivnější rozpočet parlamentu. Děkuji, Dereku. Děkuji i za to, že jste jste dodržel eh, časový limit, nechci někoho omezovat, to je velmi důležitá debata, kterou zde vedeme, ale chci každému připomenout, že máme ještě jeden zbytek na pořadu jednání ze včerejška, takže se držme koncizní diskuse paní Ayla Sender. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat paní Ortiz, panu místopředsedovi, panu Velemu a také panu Tomemu Mugurusovi eh, za všechny zprávy. Eh, já mám jenom čtyři drobnosti. Pokud jde o strop v hemicyklu, chtěla bych se zeptat pana Veleho, zda kromě všech těch informací, které nám už dal a uh, Eh, já jsem ráda, že tady vznikne jednotka pro hodnocení a údržbu, to určitě potřebujeme, protože to tady celé stárne, ale také eh, hovořilo se třeba o zodpovědnosti stavebních firm, protože prostě spadly nám už dva stropy eh, v naší instituci, mm, tak nevím, jak to bude třeba s nějakou náhradou škody, jestli se to nějak řeší, má na to parlament právo nebo ne. Druhá otázka to je to srovnání s jinými parlamenty. Vy jste hovořil, že se provádělo srovnání s Bundestagem, právě aby se e, zjistilo, jak to je s podmínkami pracovními, kancelářemi a podobně. Možná by se to mohlo provádět systematičtěji u dalších věcí, tak abychom e, třeba i vyvrátili některé e, nepravdy, které se o nás šíří, třeba i ze strany kolegů z národních parlamentů. Oni se v tom někdy až libují. Eh, dále, eh, vy jste hovořil o internalizaci eh, bezpečnostních služeb a o bezpečnosti obecně. Hovořil jste o tom, eh, že je třeba zajistit větší důvěryhodnost. A já bych se zeptala, zda u těchto pracovníků, eh, jak eh, se tedy plánuje přístup do budov těchto zaměstnanců a dále především, zda se bude provádět nějaké nějaká trvalá školení, protože to je velice důležité eh, i třeba z hlediska přístupu zaměstnanců jiných firm. A poslední otázka. Vím, že se to hodně zlepšuje a je to někdy komplikované, ale to jsou webové stránky delegací. Je to velice komplikované a já bych se tedy eh, chtěla stát, jak to bude, protože u výboru už to funguje dobře a zda tedy u delegací eh, to také bude možné ještě nějak vylepšit, aby se mohly lépe poskytovat informace jak uvnitř parlamentu, tak směrem na venek. Děkuji. Gracias Ines, the next is uh, Paul Rübig Paul Rybik jako další. Děkuji Ines. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji také generálnímu tajemníkovi ke změnám, které eh, přispěly k pozitivnímu klimatu. Také návštěva planetária, ta je vynikající a ukazuje na naši práci, takže to také ukáže veškeré veřejnosti a tím se také zlepší vztah veřejnosti k nám. Pokud jde o vstupní kontrolu, mohu říci, v australském parlamentu tam je automatické zařízení, když projdete tak se automaticky proměří vaše hlava a bezpečnostní personál okamžitě vidí, že poslanec je, který je v tom rámci, se jim objeví na obrazovce, takže to jsou systémy, na které bychom se třeba také mohli podívat. Pokud jde o tlumočníky, můj návrh by byl, pokud jde o cesty, které jsou mimo, aby byly eh, vlastně e, tlumočníci přidělovány na cesty jenom na žádost poslanců. V současné době jsou tlumočníci přidělováni podle určitého systému, aktivní, pasivní a u mnoha zahraničních cest by to nemuselo tak být. Já bych chtěl říci, pokud jde o cesty do zahraničí, tak by měli být tlumočníci přidělováni jenom na žádost e, poslanců. Pak ještě jedna prozba. Vy jste řekl, že plánování jmenování pro poslance je důležitým kritériem. My jsme prakticky už do poloviny dalšího roku takzvaně rezervováni. Často ovšem potřebujeme velice nutně naše kalendáře a potřebujeme co možná nejdříve po schválení kalendáře, nejpozději za měsíc, eh, příslušné dodávky kalendářů, abychom se mohli orientovat, protože je to to pro nás velice důležité, abychom mohli plánovat podle tohoto kalendáře. A pak já si myslím, že by mělo také smysl, aby v parlamentu vznikla vlastní skupina, která se zaměří na debyrokratizování. V posledních letech se zvýšil počet formulářů, čas, který potřebujeme na administrativní úkoly, také drasticky vzrostl. Já si myslím, že naše úkoly jsou politické úkoly a nikoliv plnit byrokratické nároky. Já mám proto pochopení, je to třeba dělat, ale možná bychom se mohli zamyslet nad tím, že by se mohla tato zátěž o 25 snížit. To by byl krásný úkol pro nějakou reformní skupinu. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Kolego de Jong, prosím. Dank u wel, voorzitter. En ook hartelijk dank. Děkuji, pane předsedo. A skrze vás děkuji také panu Pitelovi, panu Vele za jejich výklady. Skutečně jsme svědky velkých zlepšení v celém systému. Například, co se týče eh, tlumočení eh, na plenárkách, zjišťujeme samé pozitivní věci a já se chci soustředit eh, na to, co ještě schází, na nedostatky. A tady mám na mysli budoucí volby do Evropského parlamentu. Pokud se podívám na eh, situaci Nizozemska a podívám se na průzkumy veřejného mínění, co si lidé myslí o Štrasburku a cestování mezi Štrasburkem a Bruselem, což stojí 200 milionů, to je strašně drahé, tak eh, to vytváří špatnou image. A já se chci na něco zeptat v tomto kontextu. My jsme již jednali s panem Vele, o tom, zda ta čistá částka, kterou dostáváme na výdaje, zda by, zda by se to mělo odůvodňovat pouze v případě, že je náznak podvodu. Občané nechápou, že se nemusí výdaje odůvodňovat. A lidé mají za to, že to jsou prostě další příjmy pro poslance. Že to si strčí prostě ten poslanec do kapsy bez dalšího a to je velmi politování hodné. Pane, pan Vele nám řekl na toto téma, a to také zmínila dnes, že kontrola by byla tak náročná pro sekretariát, že to je nemyslitelná práce. A musím říci, že taková odpověď mě neuspokojuje a chci udělat následující návrh a zajímal by mě i návrh a i názor pana Piteli. Pane Vele, můžete nám předložit návrh, eh, návrh uplatňování kontroly a co by to představilo za další personální obsazení pro sekretariát, tedy další pracovníky? Tedy kdyby se kontrolovali úplně všichni z hlediska výdajů, tedy veškeré výdaje by na konci roku byly kontrolovány podle jiného modelu. A nebo bychom se soustředili na ty, kteří vyčerpali přes 50 rozpočtu. Takže polovina by se vracela a představovalo by to menší riziko podvodu. A také bychom tu kontrolu skutečně soustředili tam, kde jsou závažné pochybnosti. A pokud, byš, pokud bylo vyčerpáno více než 50 příslušné položky, Eh, ptám se na to také pana Piteli. Cestovné a cestovní náklady. To se týká například eh, dávku na paušální dávku podle vzdálenosti, která se nás dotýká. K čemu to vlastně je? My dostáváme denní dietu, z toho platíme celou řadu věcí a podle čeho se odhaduje právě tato eh, položka závisející na vzdálenosti a ještě u cest. Další věci jsou pochybné. Už jsme hovořili o řadě otázek, ale mám na mysli například eh, míle, které získáváme eh, při dlouhých cestách letadlem nebo vlakem. To je systém, který není kontrolovatelný, toho jsem si dobře vědom, ale měla by existovat určitá forma kontroly. Mělo by být možné rozhodnout, na předsednictvu a říci, že každý by měl tyto míle, tyto body využít na cesty pro parlament a ne na soukromé cesty. A každý by potom musel ukázat, kolik získal bodů, mílí a pak by se to kontrolovalo. Další věc, je to podobné jako cestovní náklady. Když získáme voucher nebo slevu, od eh, letecké společnosti na další cestu. Velmi často jsem se ptal úředníka parlamentu, jak mám postupovat a bylo mi řečeno, no tak to využijte soukromně, pro sebe. A i zde si myslím, že by měly existovat určité předpisy, jak postupovat u těchto voucherů, které dostáváme od leteckých společností nebo od eh, železnic, kde je možné uhradit eh, další cestu. To by mělo být využito pro naše eh, služební účely a ne soukromé. Web TV. Naše televize je vynikající, máme možnost to využívat, ale je to pouze na vyžádání. A vzhledem k velmi špatným číslům Web TV, snad by bylo třeba promluvit s dalšími televizními stanicemi a využívat pouze to zařízení, které bezpodmínečně potřebuje na zbytek. Děkuji, pane De Jongu. Ja, Dank. Děkuji. Také z mé strany poklona na adresu pana Veleho. Nejprve tedy eh, Chci poděkovat za to, jak jste tady poskytl informace a odpovědi. Já si myslím, že se opravdu velmi lišíte od ostatních eh, třeba i komisařů. Dále také chci ještě poděkovat za zmíněnou otázku týkající se úspor při tlumočení a překladu. Já bych se chtěl zeptat, kdo s tímto nápadem přišel a jak to vlastně vzniklo. A pak by mě samozřejmě také zajímalo, zda existuje nějaký standardizovaný veřejný proces. Jak jsou takovéto e, návrhy zpracovávány a přijímány? Můžete si představit, že bude nějaký bonusový systém pro poslance nebo zaměstnance, kteří předloží návrhy, aby se našly tyto takzvané Eh, výkonnostní mezery a aby se tedy tyto nedostatky odstranily. A potom ještě další otázka kontroly vstupu pro eh, poslance. Já považuji za přehnané, že každý eh, poslanec má beč a musí s ním neustále chodit. Já jsem nikdy neměl proces při vstupu do budovy. Jestliže teď budeme kupovat techniku, abychom více mohli zkontrolovat, zda se skutečně jedná jedná o poslance, tak si myslím, že to není zrovna správná cesta i s ohledem na ochranu osobních údajů. Já bych připomněl praxi z Rakouska. Tam při vstupu poslanců se skenuje eh, z duhovka dokonce ale já si myslím, že to je přehnané. Takže prosím vás, postupujte tady přiměřeně. Každý poslanec by měl být přece jenom schopen nosit si ten beč sebou a ne, aby kvůli pohodlnosti se museli investovat do dalších zařízení. Já si myslím, že to není adekvátní. Děkuji. Dále paní von Dálen. Děkuji, pane předsedo, děkuji i pane Velmu Velemu. Já si myslím, že se ubíráme správným směrem a to vítáme. Jsou zde dvě oblasti, eh, kde vidím možnost zlepšení. Zmínil to nejenom pan Vele, ale chci to zmínit i v souvislosti s paní zpravodajkou. Pan kolega De Jong to už zmínil. Jedná se o ty paušály pro poslance za měsíc. Je to paušál, eh, o kterém nemusí vůbec podávat žádné vyučtování, ale to je 80 milionů ročně, jestli se nemýlím. A pan eh, Pane Vele, teď si kladu otázku, vyplatí se to vůbec eh, takové rozsáhlé kontroly, které by se měly zavádět? Nebylo by lepší, kdyby se ty měsíční paušály snížily minim, maximálně o 5% a za tyto peníze by bylo možno financovat pracovní místa, která by pak prováděla eh, tyto kontroly. Druhý bod, druhá otázka to neustálé cestování mezi Bruselem a Štrasburkem. Já si myslím, že se eh, pořád opakuje to stěhování těch beden, to je obrovská logistická zátěž. Každý eh, poslanec má k dispozici takovou tu stěhovací bednu a může to využít podle svého zvážení. Nebylo by eh, možné to také změnit a by to dostávali jenom ti, kteří tyto bedny opravdu eh, potřebují, aby oni vždycky požádali v průběhu průběhu svého mandátního období? možná, že by potom eh, administrativa věděla, potřebujeme tolik a tolik beden, tolik a tolik nákladních aut a tolik a tolik lidí, kteří to všechno budou tahat. Všechno tohle jsou věci, na které bychom se měli podrobněji podívat. A já si myslím, že je dobré, aby tato otázka zazněla. Pan Sonik? Panie Przewodniczący, chciałbym poprzeć e, pierwszego mówcę, który mówił o tym, że oszczędności, które... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit toho e, prvního řečníka, který řekl, že jakékoliv úspory by neměly vést ke zhoršení pracovních podmínek poslanců to se stalo, když před časem byly zavedeny ty zcela absurdní limity v souvislosti s našimi oficiálními cestami. E, teď v podstatě nějaký úředník v nějaké kanceláři rozhoduje o tom, zda někam můžeme jet nebo ne. Jak už jsem e, říkal dříve, zvláště otázka tlumočení u výjezdních jednání, především u výjezdu mimo EU, Nemohli bychom v takovýchto případech využívat místní tlumočníky? Například v Latinské Americe, v Ázii jsou evropské delegace, které přece určitě pracují s místními tlumočníky. Vím, že potřebujeme nějaké osvědčené, certifikované tlumočníky, ale přece jen část tlumočníků by mě, mohla být najímána přímo v místě prostřednictvím zastoupení Evropské komise v dané zemi. Dále hovoří se eh, také o eh, nákladech eh, souvisejícími se Štrasburkem, ale nezapomínejme na Lucemburk. To je další oficiální sídlo Evropského parlamentu a já jsem vyrozuměl, že v Lucemburku se staví nová budova. Já bych chtěl vědět, za jakým účelem, k čemu bude tato budova sloužit. Další věc. Není to možná tak důležité, ale možná bychom mohli v, někde v kavárně zřídit takový um, koutek na výměnu knih. My si všichni, všichni kupujeme knihy, e, často knihu přečteme a pak ji někde odložíme a tak to bychom ji mohli odložit v takovémto knižním koutku. Děkuji, pane Soniku. Další. Eh, pan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dvě otázky jménem eh, kolegy pana Gerbrandyho, který eh, se nemůže zúčastnit a má pocit, že ta jedna otázka už tady zazněla. Týká se to usnesení, které plenárka schválila v loňském roce. Je to tedy jménem pana Gerbrandyho. Bylo to tedy schváleno na plenárce, což je vlastně nejvyšší orgán tohoto parlamentu. A tam bylo řečeno, že co nejdříve by se měly zavést elektronické kontroly poslanců při vstupu do budovy. A já mám pocit, že už částečně tady na to bylo odpovězeno. Hovořil jste o novém systému, že by se tady měla kontrolovat eh, i identita poslanců. Druhá otázka. Europarl TV. To by asi mělo být zrušeno. Proč k tomu ještě nedošlo? Proč toto nebylo zrušeno? Eh, tam bychom určitě uspořili hodně peněz a také o tom rozhodla plenárka. Jinak eh, také eh, na mě velice zapůsobily informace generálního tajemníka o úsporách. V tom bychom měli pokračovat. Je tady ještě řada věcí, které bych chtěla zmínit. Já jsem vždy ohromen nevždy příznivě, ale eh, počtem lidí, kteří pracují v úřadech eh, komise a parlamentu v hlavních městech jednotlivých zemí. Tam opravdu působí velké množství lidí. Eh, ano, obecně odvádějí dobrou práci, pořádají různé akce třeba v Nizozemsku, kde pak hm, takové večery, kam zvou poslance, má to docela dobrou návštěvnost ale mě překvapuje, že, eh, že oni to tedy eh, vlastně zorganizují sami, ale potom si najmou nějakého externího konzultanta, aby eh, takovéto večery vedl, diskusní večery. Já myslím, že by se hodně uspořilo, kdyby to dělal někdo interní, kdyby to dělali zaměstnanci delegací v hlavním městě, kteří by sami moderovali ty diskuse. Eh, takže zabýval se tím také sekretariát. Dále v Záhřebu jsme eh, pronajali nový, eh, nové kanceláře. Já myslím, že politika je taková, že se spíše kupuje. Jak to tedy je? Hodlá parlament nadále kupovat své kanceláře nebo si je bude pronajímat? Dále k plenárce. Doufám, že to není symbolické, ale zdá se mi dosti zvláštní, že krátce po stavbě eh, oba stropy eh, v, institu- v sídlech parlamentu se zřítily. Vlastně zřítily se strop ve Štrasburku, hrozilo to i v Bruselu. Jaké jsou záruky? Kdo za to zaplatí? Eh, bude to stavební firma, nebo kdo to nahradí, kdo nahradí tu škodu? Je to dosti neobvyklé, že mm, do 10-20 let od eh, postavení budovy se strop zřítí. Navíc k tomu tady došlo ve Štrasburku, hrozilo to i v Bruselu. A moje poslední otázka. Já jsem rozhodně pro co největší úspory, pokud jde o tlumočení. Myslím, že eh, ještě se dá něco uspořit, ale pokud se podívám na odpovědi eh, na otázky poslanců, tak jsou ve francouzštině a v angličtině. A já si nejsem jist, zda všichni poslanci eh, ovládají dostatečně francouzštinu a angličtinu. Takže tohle možná přece jenom je přehnané. A možná by, ale v některých případech stačil jenom jeden jazyk, třeba eh, angličtina. Děkuji. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Mulder, Frau Děkuji, další je paní Brzbohatá slovo. Já bych se tady připojila ke kolegům, ale na začátku spíš eh, budu mít slova pochvalná, protože já jsem stínovou zpravodajkou pro politiku budov eh, ve výboru pro rozpočet a já sama jsem byla kritikem, řeknu, rozpočtu na tuto budovu nikoli v obsahu. To znamená určitě, já jsem ráda, že to muzeum vznikne, ale trošku jsem měla pochybnosti o výši těch nákladů. Takže musím říct, že jsem potěšena, že eh, vlastně výběrové řízení na stavební firmu odpovídá tomu rozpočtu a že jste udělali i to úsporné opatření že se nebude otvírat nadvakrát a musím říct že i eh, mě překvapilo že se vám podařilo eh, snížit jakoby, nebo respektive udržet stejný počet zaměstnanců a nebudou se nabírat nové. samozřejmě chápu že na expertní práce eh, asi nebudeme mít přímo ve stavu experty historiky a je jasné že se to bude muset řešit externími zaměstnanci. takže tady jsem velmi ráda protože výbor pro rozpočet se tím dlouhodobě zabýval a říkám výhrady byly čistě ohledně objemu práce, nikoliv k vlastní stavbě Eh, jsem ráda že v podstatě se tady eh, rozšiřují it služby já jsem původem it eh, člověk od ajťáků takže vlastně vím že vždycky je hrozně složité navrhnout správný poměr výkon cena. když tedy uděláme nějaké velmi silné pokrytí wi fi tak nás to bude stát strašné peníze které nebudou odpovídat tomu že třeba například v zeleném týdnu to využijeme z jednoho procenta takže je vždycky potřeba zvážit i za tu cenu že dejme tomu někdy dojde k, k přetížení toho systému což je logické když třeba na výborové týdny nebo na plenárku přijede spousta zaměstnanců. já vím že třeba ve štrasburku s tím občas mívám problémy i s mobilním telefonem že prostě dojde k zahlcení sítě takže jenom bych tady chtěla požádat aby se pečlivě zvažovali oni eh, ty lidé od těch počítačů vždycky mají tendence vyžadovat co největší množství peněz na ty eh, nejnovější technologie protože holt jsou do toho fandové ale je vždycky potřeba to držet. Eh, já jsem se tady chtěla vyjádřit k tomu tlumočení potěšení protože vidíte že mluvím česky což je jeden z těch malých jazyků mně to plně vyhovuje myslím si že je to velmi, dobře velmi dobré úsporné opatření že vlastně se ty řeknu menší jazyky eh, poskytují když si poslanci požádají je zbytečné aby se tady tlumočilo v době kdy ten poslanec je třeba pracovně eh, mimo parlament a eh, opravdu tento systém si myslím že se plně osvědčil a já s ním nemám problémy je to pouze trošku malinká administrativní zátěž těch poslanců, kteří, dejme tomu, eh, mají tyto eh, menší jazyky jako mateřské, ale dá se to zcela zvládnout. Eh, co se týče toho vstupu do budovy, víte, mě to docela překvapuje, jaký je tady odpor vůči tomu, aby poslanec pomocí beče procházel vstupním zařízením. Já si myslím, že za celý život ve všech firmách jsme na to byli zvyklí, mě to nedělá problém a ba naopak nějaká evidence osob, ať už jsou to poslanci nebo zaměstnanci, zaměstnanci v daném okamžiku v budově považuji za jeden ze základních bezpečnostních prvků. zažili jsme tady překop elektrického kabelu v evropské čtvrti a e, víte jaký byl problém že nám zůstali lidé uvízlí ve výtazích a podobně a mně přijde docela docela hodně kritické že nevíme kdo v té budově je abychom třeba mohli řešit jestli někde někdo prostě není uvízlý nedej bože že dojde k nějaké jiné události typu požár kde jde skutečně už o život. takže já bych se přimlouvala za to aby poslanci normálně procházeli vstupním zařízením eh, nevím jestli ta otázka snímkování není příliš drahá záležitost eh, proti tomu abych měla prostě vstupní kartu kterou prostě normálně říkám každý zaměstnanec v normální firmě takto funguje. A eh, já bych se spíš jenom ještě chtěla zeptat, eh, teď se zavedl nový systém vyúčtování těch cestovních náhrad, eh, jestli bude možné třeba během měsíce to vyhodnotit. Já teda musím říct, že mě to spíš administrativně víc zatěžuje. Není to otázka finanční toho, kolik se platí, ale spíš otázka zvýšené administrativy. Takže jestli třeba bude moci za dva měsíce sekretariát vyhodnotit, zda došlo třeba k úspoře pracovníků nebo k zlepšení těch služeb, já se zatím zatím takto nedomnívám. Děkuju. Mnohokrát děkuji, milé kolegyně a milí kolegové. To všechno jsou velice důležité otázky, ale protože tady máme ještě zvláštní zprávu, která se týká udělení absolutoria ostatním orgánům a volbu místopředsedy, a to musíme dopoledne udělat, tak prosím, aby se další diskutující soustředili jenom na to podstatné. Další eh, řečník je pan Tamáš Tojče a máte prosím slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci vám jasně říci, že podporuji efektivní eh, využití všech prostředků pro údržbu parlamentu, ale rok eh, po roce zde eh, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, když jednáme o absolutoriu, tak stále opakuju to samé. Jsme velmi úsporní, pokud je Nejúspornější by bylo eh, zrušit Evropský parlament, potom by to daňového poplatníka nestálo vůbec nic. A i s tou největší eh, fantazí dokážu, si dokážu představit, že by europoslanci vlastně nedostávali plat a vlastně by platili za to, že vstoupí do budovy ve Štrasburku nebo Bruselu. A nebo bychom mohli platit nějaké členské příspěvky. A potom by nás nenapadal bulvární tisk ve Estonsku a jinde, protože bychom měli vstupné 15 euro, 15 euro denně, 10 euro pro asistenty 5 euro pro stážisty a potom by vlastně eh, mohl naopak Evropský parlament přispívat do rozpočtu a ne čerpat z něj. A něk, někteří eh, europoslanci příliš fantazírují, pokud jde o úspory. Já zde využívám ironii a dělám si legraci. A nechci být za rok citován, že máme platit europoslance. Já jsem to nemyslel vážně a v tomto ohledu mě necitujte tedy. Ale souhlasím s panem Ehrenhauserem. Musíme mít eh, institucionální pohled na provoz parlamentu, tedy zabývat se tím, kde bychom mohli být efektivnější při čerpání prostředků. A pokud jde o úspory za tlumočení, čí to byl nápad a jak se to promítá do rozhodování? To by byl dobrý příklad, abychom se podívali na to čím se vlastně v tomto směru zabýváme. Kde se to bere, tyto nápady? Já vás nechci čemu nabádat, ale já bych se rád podílel na takové aktivitě. A další komentář už není tak ironický. Já zdůraznuju, že to myslím zcela vážně. V uplynulých eh, měsících se ukázalo, že, že bez miniplenárek dokážeme skvěle fundovat, fungovat. To je pouze, ukázalo se, že Štrasburg není přetížen, ani program není přetížen ve Štrasburku. A žádné hlasování netrvalo déle než 30 minut ve Štrasburku, což ukazuje, že to je skutečně odbourání miniplenárek v Bruselu je seriózní způsob, jak ušetřit. a mohli bychom v hemicyklu vybudovat knihovnu nebo nějakou velkou kavárnu. A, a nyní nastal tedy ten problém. Tedy otázka je, zda vůbec potřebujeme miniplenárky. A další případ vyš, zásahu vyšší moci ukázal eh, europoslancům, že to není nutně eh, nezbytné. Takže bychom měli skutečně postupovat eh, zcela úsporně. Chris Davis, prosím. Uh, eh, pane generále, jako dvě otázky týkající se eh, šíření povědomí do parlamentu. Národní kanceláře parlamentu zařizují cesty novinářů a já jsem určitě nabádal novináře, aby navštívili Evropský parlament a výsledkem byly zásadní články, rozhovory poslanců z mého regionu a podobně. A chápu to tak, že parlament platí náklady, ale pouze pokud navštíví Štrasburg. A tomu moc nerozumím, protože pokud chcete pochopit fungování parlamentu, tak je lepší navštívit náš výbor třeba v Bruselu, a to je skutečně mnohem informativnější o fungování parlamentu než cokoliv jiného. Je tomu skutečně tak? Jsou nějaké důvody, proč novináři jsou placeni pouze, pokud jedou na plenárku do, Štru, do Štrasburku, aby místo toho, aby získali skutečně určitou, určitý dojem z fungování parlamentu zde. Dále v parlamentu se zabývá mnoho lidí public relations, máme drahé televizní studio ale eh, jednotlivé televizní společnosti si platí to spojení, tedy link, aby mohli vysílat z našich eh, studií do své země. Ano, někteří působí komerčně, ale také jsem zažil, eh, že prostě někteří lidé nechtějí platit tento poplatek. A možná by to, kdybychom postupovali jinak, tak bychom eh, mohli potom lépe využít naše nákladné televizní studio a, a nemuseli bychom požadovat, aby tedy jednotlivé společnosti platili plný účet. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se raduji ze všech úspor a zdokonalení při fungování parlamentu. Také se raduji ze všech dobrých nápadů kolegů, aby se podařily další úspory. A já bych uvítala, kdyby se to stalo aspoň před třemi lety, abychom šetřili ještě více. Ale spousta dalších věcí by se dala doplnit, ale myslím, že se omezím na transparentnost a na to, na souvislosti. My čelíme v národních médiích obviněním, cože tu vlastně děláme a za co jsme tu placeni. Bylo by velmi důležité, kdyby parlament vynaložil čas a prostředky a skutečně e, zveřejnil, co tady dostáváme, jak jaký je účel jednotlivých plateb, protože já slyším komentáře, které jsou nepravdivé. My jako eh, europoslanci ze Spojeného království jsme jediní, kteří musí zveřejnit své eh, výdaje, kolik máme asistentů, na co vydáváme tedy náhrady a další podrobnosti. A proč tomu tak není proč to není pravidlo, proč to není norma pro všechny? Protože díky tomu by byl parlament transparentnější. A myslím, že další iniciativy by měly být přijaty, pokud jde o transparentnost, které by ušetřily peníze, které se potom využívají na propagandu pro parlament. A také se chci zeptat na to, jaký je statut kodexu chování u poslanců. To je důležitá otázka, a parlament by to měl řešit. Děkuji vám. Děkuji, pane András. Paní Epping. Děkuji, pane předsedo. Vidím, že eh, tento postup už v některých zemích proběhl a to dělá velice zajímavým i práci v našem výboru. Eh, Blahopřeji vám k uspořa, uspořeným nákladům v oblasti překladu a tlumočení. Zpráva z loňského roku ukazuje, že jsme předložili některé návrhy o možných úsporách a nás velice těší, že víme, že možná máte také telepatické schopnosti, takže už některé úspory byly předjímány. To je velice pozitivní, ale celkově zůstává poněkud, eh, zůstávám poněkud skeptickým Eh, pokud jde o parlamentárium, potřebujeme skutečně ten dům evropských dějin. Náklady jsou podle mého názoru příliš vysoké, když to budeme poměřovat s původními odhady a to především ve volebním roce vidím jako problematické. Já si myslím, že se musíme pokusit eh, dělat reklamu Evropě a pak budeme opět konfrontováni s těmito explozemi nákladů spojenými s domem evropských dějin. Je to opravdu nutné? Já si myslím, že eh, tento projekt eh, by eh, nebyl zrovna šťastný, především to načasování toho projektu a také by nebylo dobré. Eh, v roce 2014 eh, částečně tento dům otvírat. Dobré je, že se to odmítlo, protože je to spojeno s rizikem. Kolega Savame na závěr, poslední řečník. Děkuji, budu stručný. Řada věcí zde byla již zmíněna. A mám pocit, že některé věci musím říci k vystoupení pana de Jonga. Když hovoříme o penězích, tak se to nakonec vždycky stočí k bankovním účtům politiku, A to je sud se střelným prachem. A nikdy o tom nechce mluvit eh, přímo. Avšak, eh, když pan de Jong říká, že snad by mohlo dojít k odlišnému systému u jiných, u některých europoslanců, kteří čerpají méně tedy té dávky na obecné výdaje. A je to tak absurdní, že musím říci, že pokud bychom se vydali touto cestou, tak nastane ještě větší chaos, potřebujeme transparentnost a ne cirkus. Takže tady bychom se skutečně, tady bychom, se, tady bychom šli z bláta do louže. A tedy výpočty, kolik by co stálo a zda by to vůbec bylo možné. Tady potřebujeme skutečnou transparentnost. Pokud si přejeme získat úctu všech občanů, tak to je věc, která se nemůže stát. Jasná většina občanů v kterémkoliv členském státu by zřejmě zatleskala a oslavila zprávu, že byly zavedeny další kontroly. Ale jaký by byl výsledek? Znamenalo by to větší chaos. Pokud chcete ušetřit peníze a pokud chcete tedy větší transparentnost, tak my dostáváme náhrady. A všichni víme, co se stalo panu Steinbruchovi, který byl tak odvážný a řekl, udělal chybu a uvedl určitou částku. A já tu chybu neudělám. Ale nikdo nechce mluvit o tom, kolik dostávají politici, o platu politiků. To je tak, jak řekl pan Deutsch. Pokud prostě nejsme schopni tohoto koně zvládnout, tak skutečně můžeme parlament zavřít. Děkuji. Děkuji. Na závěr velice stručně, ještě pan kolega Odibit, prosím. Děkuji, Jany, že poděkuji eh, zpravodajce Evě, která se stává jednou z nejbrilantnějších poslankyň a děkuji za odvedenou práci. Děkuji panu generálnímu tajemníkovi. Byl jsem dojat vaším vysvětlováním, protože někdy tady Eh, kolují fámy, eh, klademe si otázku, zda to, je to tady dobře vedeno, je narušena bezpečnost a vaše vysvětlení je skutečně velmi cené a já vám za to chci poděkovat. Dvě stručné poznámky. Mul, mnohojazyčnost. Já odsuzuji eh, ponižování mnohojazyčnosti a vy jste vysvětlil vaše opatření. Já si kladu otázku, zda bychom neměli udělat globální hodnocení protože překládané dokumenty, pozměňovací návrhy, které předkládáme jako poslanci, tak jsme nuceni to dávat v angličtině. A já mám pocit, že vy, když k nám hovoříte, nedochází k narušení eh, mnohojazyčnosti, ale v tom každodenním životě, tak my cítíme degradaci mnohojazyčnosti. Nebylo by možné to vyhodnotit, pokud jde o tlumočení a překlady. Není to stejná práce. Tedy co se týče právě mnohojazyčnosti. Dále k budovám. Naše budovy jsou v zásadě nové, ale víme, že během životnosti budov dochází k opravám. Máme dostatečné rezervy na ty velké opravy, které budou třeba během našeho vlastnictví budov? Děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, velice se nás toto téma dotýká, jakožto poslanců. Jsou to otázky, které se týkají poslanců samotných. Eh, na ty nemůže odpovědět generální tajemník, ale možná místo předseda by mohl říci něco k této otázce. My jsme se přece sami zavázali vyřešit tuto otázku, když jsme byli zvoleni. To je administrativa, kterou musíme podporovat, což také děláme a já bych chtěl jménem výboru poděkovat správě a administrativě za její práci. Nevím, pane kolego místo předsedo, můžete říci něco k politickým otázkám, které se týkají poslanců, paušálů a podobně. Diskutuje se o tom předsednictvu, je tady něco nového, co bychom měli vědět, anebo by měl nejprve pan generální tajemník odpovědět na otázky, které byly adresovány jemu. Jak si přejete? Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. S radostí splním váš požadavek. A chtěl bych připomenout, že právě abych eh, uspokojil ty požadavky v oblasti účinnosti a efektivity veřejných výdajů, tak právě z těchto důvodů jsme chtěli ušetřit. A ty úspory by neměly narušit efektivitu naší eh, vznešené instituce. Právě proto jsme vytvořili pracovní skupinu, která združuje zástupce předsednictva a rozpočtového výboru, generálního tajemníka a pracují velmi intenzivně. A to je e, požadavek e, z pléna. A tato pracovní skupina tedy se pustila do práce. A generální tajemník připomněl, že existují komparativní studie týkající se eh, činnosti EP a výdajů na fungování Evropského parlamentu. Cena eh, místností, cena cest, počet asistentů a podobně. A pokud tedy jak to funguje u nás, jak to funguje například eh, v americkém kongresu, v Bundestagu v Německu, Případně v italském parlamentu ty studie nejsou hotové. Zatím to není úplně u konce, ale první nástěn ukazuje, že Evropský parlament je zdaleka nejméně nákladný. Některé výdaje jsou pro nás specifické. Mnohojazyčnost, to se netýká národních parlamentů, nic takového nemají a tam nepotřebují prostě všechno překládat a tlumočit do tolika různých jazyků. A samozřejmě úspory, které jsme provedli, tak zlepšili situaci, ale to je prostě nevyhnutelný výdaj. Spravodaj nám říká, že došlo k některým inovacím na základě výsledku pracovní skupiny. Ale pokud je o nás, tak je třeba proskoumat, zda návrhy, pokud je o cestovních eh, výdajů a dalších, eh, budou příznivě tedy přijaty v pracovní skupině. A samozřejmě v plné spolupráci s dalšími. Srdečně děkuji, pane předsedo, za vaše stanovisko a teď prosím pana generálního tajemníka, aby odpověděl na otázky. Srdečně děkuji. Snažil jsem se poznamenat si všechny otázky a doufám, že je mohu precizně zodpovědět. Nejprve tedy pan Von my jsme spolupracovali opravdu excelentně při přípravě tohoto rozpočtu. Úspory, které jsme teď mohli prezentovat, ty jsou samozřejmě také zmíněny a byly probrány s vámi jakožto se spravodajem. Takže ještě jednou děkuji za společný výsledek jednotlivým bodům spolupráce s výborem regionu a hospodářským a sociálním výborem je opravdu zajímavé, že jsou vlastně tři instituce a jsou to všechno parlamentní instituce. To tedy znamená, že máme víc společného navzájem, nežli je tomu u jiných institucí. A kromě toho tyto instituce jsou v Bruselu bezprostředními sousedy. To znamená, že se opravdu eh, vyplatí možná intenzivně diskutovat eh, s výborem regionu a také výborem výborem pro hospodářskou a sociální činnost, kde bychom mohli naši spolupráci zintenzivnit. Jsou tady určitě, určitá přání, která můžeme mít na seznamu od obou výborů. Například můžeme dávat k dispozici naše prostory, které jsou důležité pro práci. Na druhé straně bych si dokázal představit, že bychom mohli vytvořit optimální podmínky v oblasti překladu a tlumočení kde by mezi institucemi mohla být jasná spolupráce a také Evropský parlament je v tomto smyslu kompetentní. Videokonference se budou dále rozšiřovat, jazykový trénink to máte pravdu, musíme to častěji zorganizovat. Často se stává, že ti zaměstnanci musí vyučování opustit, protože mají jiné povinnosti. Pokud jde o rozpočet, tak ten byl v roce 2011 relativně relativně nízký, protože jsme nepočítali s velkými transfery, ale už na konci roku 2012 podle předběžných číslech můžeme říci, že jsme potřebovali 99,9 eh, hodnota, která je absolutně špičková a musíme počítat s tím, abychom měli i v nejbližších letech podobný postup. Eh, musíme také zohlednit novostavbu budovy Konrad Adenauer v Lucemburku. Nesmíme musíme neustále eh, se snažit poklít náklady a nebrat si úvěry, anebo také ještě ušetřit. Paní Jala ještě jednou se ptala na tu střechu v Bruselu, jenom pro vaši informaci. Ani budova ve Štrasburku, ani budova v Bruselu nebyla vybudována námi, abych tak řekl. Byly tady určité stavební společnosti. V tomto případě ve Štrasburku město Štrasburg bylo investorem, tam to spadá eh, do kontroly, kterou jsme převzali. V případě Bruselu je budova starší než 20 let a déle než 20 let eh, nemáme, eh, nemáme žádné záruky. Eh, to znamená, že nemáme možnost pohnat původního stavitele k zodpovědnosti za stav naší střechy v Bruselu. Taky jste zmínil srovnávání parlamentu. Skutečně je to překvapující výsledek. Identifikovali jsme čtyři oblasti, kde Evropský parlament je v porovnání porovnání s ostatními vybaven podprůměrně. Jedna věc to je nezávislé poradenství, jak v porovnání se spolkovým sněmem, tak také eh, s porovnáním s, dom, s parlamentem reprezentantů. To tedy znovu říkám, my nejsme dostatečně vybaveni také. Exekutiva je třeba, eh, je třeba exekutivu pohnat z odpovědnosti ke kontrole. Parlament parlament má vlastně eh, vlastní zařízení, kde pro každé zákonodárné opatření musí být prověřeno, jak to bude vypadat v praxi, eh, zda to bylo korektně zrealizováno, aby měl zákonodárce možnost kontroly či změny. 3300 zaměstnanců, to je celkový počet. zádná exekutivní agentura, ale parlamentní agentura, to samozřejmě nepotřebujeme v tomto rozsahu. Ale otázka, co se stane z naší legislativy, když by se měla změnit, ta nás musí zajímat. Dosud jsme investovali velice málo a já si myslím, že je to jedna z oblastí, kde bychom mohli Eh, pracovat mnohem lépe. V oblasti bezpečnosti smlouvy, které teď jsou nabízeny, to jsou smluvní eh, kontakty, ale jsou to dlouhodobé smlouvy, které jsou ovšem vypověditelné. To znamená, když budou nějaké problémy s tím či o ním zaměstnancem, lze pracovní poměr ukončit, ale pro nás by se vyplatilo, pokud u nás budou pracovat déle, investovat do školení a stáleho vzdělávání. Teď se ještě eh, tady mnozí ptali, jak bychom v budoucnu mohli ještě více ušetřit. Předsednictví eh, už učinilo na schůzi v lednu rozhodnutí, které tedy přispěje k tomu, že v případě cest delegací pojedou pouze členové delegací a jejich zástupci. To znamená, že v posledním okamžiku nelze někoho k té delegaci eh, přihodit, eh, aby jel s delegací do zahraničí. Je to osoba, která by chtěla jet s delegací do ciziny, pak by to musela být osoba, která by se trvale už eh, angažovala v práci té delegace. Pan Rubik se vyjádřil velice přátelsky o práci a úsporách, za to srdečně děkuji. K tlumočení. Já si myslím, že už jsme se naučili eh, díky tomu plnému překladu eh, v plénu, že by bylo zajímavé zabývat se optimalizací tohoto systému, nejenom eh, produkovat, ať už to je potřeba nebo ne, ale jestliže si to bude jeden jediný poslanec přát, tak samozřejmě třeba ty překlady zhotovit, ale jestliže to nebude žádný poslanec chtít, tak to také nemusíme poskytovat. Já si myslím, že je to rozumná zásada, která zamezí jakékoliv diskriminaci jazyků malých vůči jazyků jazykům velkým. Pokud si to jeden jediný bude přát, tak se to udělá, ale pokud to nikdo nebude chtít, tak nemá smysl něco takového poskytovat. Já si myslím, že je to také otázka pasivního překladu při cestách delegací. To byla zajímavá otázka. Pan de Jong se také vyjádřil generálně velmi pozitivně, pak položil specifickou otázku, která se týkala všeobecných eh, paušálů. Já mohu říci, když tedy budeme v každém jednotlivém případě muset kontrolovat tyto paušály, tak mohu jako zástupce administrativy říci, že je to obravská zátěž, která se potom zobrazí v dodatečných nákladech. Samozřejmě politicky to může být třeba žádoucí, pak bychom to udělali. Ale doposud tedy zůstáváme u toho rozhodnutí, eh, které se nemění, pokud jde o paušální systémy. Také jste zmínil paušál, které styká vzdálenosti eh, a to snižování 5%, eh, bonusové míle, dále my nejsme schopni. To je také v písemných odpovědích jasně ukázáno toto zkontrolovat. Nejsme schopni to zkontrolovat. Eh, zda byly bonusové míle využity pro soukromé účely či ne. Pokud jde o eh, web televizi, tak tady máme malo malý eh, podíl sledovatelnosti, ale máme tady obrovský potenciál. Toto téma se intenzivně projednávalo mezi místopředsedy a plénum nakonec rozhodlo, že v rozpočtu 2013 bude eh, poskytnuto 8 milionů na tyto účely. Já si myslím, že bychom možná měli popřemýšlet o tom, zda bychom neměli používat eh, více tuto produkci i pro naši práci tady. Na jedné straně to ušetří náklady, na druhé straně to bude eh, také pomoc pro kvalifikovanou práci. Samozřejmě, že potřebujeme takovéto nástroje i pro Radu Evropy. Pan Herrenhausen, děkuji srdečně za vaše blahopřání. A teď k otázce, kdo přišel s tím nápadem ohledně překladů a tlumočení. Já musím říct si, já jsem do toho investoval sám dva víkendy, protože jsem se chtěl zbavit té paušální diskuze o překladech jakožto celku. Máme tady 23 různých jednotek, které poskytují různé eh, služby, eh, které jsou na jedné straně vysoce efektivní a na druhé straně méně efektivní. To tedy znamená, že se to musí diskutovat eh, jazyk od jazyku, jak vypadá ta situace situace v té příslušné jazykové jednotce a pak jsme zjistili, že tady máme značný podíl rezerv, kde by se dalo ušetřit. Ale teď je tady otázka spravedlnosti. Když jsem překladatel, proč bych měl pracovat o 15% víc v jedné jednotce než v té druhé? Tady se musíme snažit dosáhnout pokroku. K otázce tlumočení, tady jsme hovořili s rozpočtovým výborem, zda zda můžeme tedy ušetřit. Příslušná generální ředitelka řekla, mohu ušetřit, pokud budou určité věci lépe řízeny a regulovány. Je úplně jasné, když děláme noční zasedání ve Štrasburku po 23. hodině potřebujeme dvojnásobný počet tlumočníků, protože oni pak druhý den nesmí pracovat. To znamená, že se všechno zdvojnásobuje. Když tedy eh, budu eh, tlumočit ještě ve Pět, eh, tak eh, samozřejmě nemohu ušetřit. Když to půjde přes půlnoc, tak teda neušetřím. Hovořilo se tady o té lhůtě od pondělí do čtvrtka. Tam se řeklo, že se nedá úplně nezávisle rozhodnout, buď to tedy od pondělí do čtvrtka, nebo úterý, středa, nebo středa, čtvrtek. A další nevyužité vlastní kapacity, pokud jde o tlumočníky v těch eh, na začátku a na konci týdne. Já bych chtěl, aby se to nepovažovalo za konkurenční aktivitu. E, to jsou závěry, ke kterým služba pro překlad a tlumočení dospěla sama a můžeme tady možná realizovat zřetelné úspory. Nesmí to ale být eh, věc ad hoc, musí to být permanentně organizovaný proces. Co nám pomůže, to bude nový informační systém. Momentálně eh, měníme naše finanční eh, informační systémy a my se budeme moci systematicky podívat, co nás kolik stojí a pak budeme mít objektivní informace o potenciálních úsporách Další otázka v Handale, otázka stěhování beden ze Štrasburku do Bruselu a naopak. My eh, jsme velmi málo orientováni na eh, písemné dokumenty v papírové podobě, tak samozřejmě, když si dva zaměstnanci podělí o jednu bednu, tak už to znamená polovina beden a menší náklady na přepravu. Ale možná by se o jednu bednu mohli rozdělit i tři eh, zaměstnanci, protože dneska se pracuje mnohem méně s papíry a to by představovalo značný potenciál úspor. Pak paní Sonika otázka tlumočení při cestách delegací do zahraničí. Můj dojem je tento. Někdy dokonce na straně eh, poslanců je dojem, že je tam moc těch eh, zaměstnanců a že s menším tlumočením by to mohlo také fungovat. To samozřejmě ale vyžaduje ochotu pracovat i pasivně. To znamená, že každý se může vyjádřit ve svém jazyce, protože to musí být precizní vyjádření, ale text by potom nemusel být pro něho tlumočen do jeho jazyka, ale vyšli bychom s několika referenčními jazyky. Ale to samozřejmě musí poslanci sami velmi chtít. Pak jste řekl, proč potřebujeme novou budovu v Lucemburku. V současné době jsme na osmi místech v Lucemburku. To je velice neefektivní. My se musíme soustředit stejně tak jako v Bruselu a ve Štrasburku na jednu lokalitu a máme také to přání. Eh, rozpočtový výbor to prověřil, je to počítáno na 20 let, jak to bude ve srovnání se situací v oblasti nájemného, kterou máme dneska a když budeme v jedné budově, eh, tak musíme eh, podpořit také Eh, lucemburský stát. Tady se jedná o 20-leté nájmy. Eh, tady se říká, pokud zůstaneme v budově KAT, tak určitě ušetříme značné sumy, protože lucemburský stát nám bezplatně dává k dispozici eh, tuto budovu za symbolické euro. Když se to srovná se současnými náklady v centru Bruselu, tak můžeme pochopit, že to má smysl eh, mít určité služby v Lucemburku. Další dvě otázky. Pan Brandy, vstupní kontrola, o té už jsem něco řekl. A máme tady různá grémia, máme Eh, výbor eh, pro kontrolu rozpočtu pro absolutorium, pak tady máme eh, výbor, který se zabývá přidělováním prostředků, pak bylo řečeno, ano, chceme přidělit 8 milionů a podobně. To tedy je rozhodnutí administrativního charakteru předsednictva a v tomto trojuhelníku se pohybujeme. To znamená, že každý tady má vlastní kompetence, pokud jde o tento trojuhelník. Ten nápad eh, je dobrý, pokud jde o eh, diskuze eh, budovách mimo. V Zagrebu se o tom také hovořilo, tam se zjistilo, že tam není žádná vhodná budova ke koupi, takže se bude pronajímat protože se to vyplatilo a měli jsme 100 milionů menší náklady za ruky za opravu střechy. Jak už jsem řekl, záruku už nemáme, protože to je starší než 20 let. Ty texty jsou v té smíšené formě, protože částečně jsme je dostali ve francouzštině. To jeden jazyk, to je velice politická otázka, na to nemohu odpovědět. To by museli odpovědět eh, poslanci, v kolika jazycích nebo v jakém jazyce potřebují tu dokumentaci. Paní Brzo Bohatá, skoro správně jsem to řekl, ano. Nejprve srdečně děkuji za vaše přátelská slova. Žádná diskriminace pro malé jazyky. Absolutně ne. To znamená, jestliže zavedeme systém on demand, tak každý eh, poslanec bude mít k dispozici služby. Český poslanec má stejný význam jako francouzský, anglický nebo německý poslanec. Když se bude požadovat český jazyk, tak to bude v češtině. To je také to, co jsem už zmínil a je to i můj názor těm novým úpravám cestovného, musíme to eh, zhodnotit. Já si myslím, že po měsíci to nejde, ale potřebujeme trošku delší čas, abychom zjistili, zda ta opatření už fungují a abychom mohli provést příslušné zhodnocení těchto závěrů. Pan Deutsch, ten řekl, že musíme být opatrní, pokud je o úspory, to je správné. Konstatuji, že určité úspory jsou velké, pokud je o objem, ale eh, neovlivnili naši schopnost. zatímco menší úspory, pokud je o dorosách, mohou poslancům stížit život. Já si myslím, že musíme eh, zohlednit, jaké úspory to jsou. Jsou tady velké objemy, které nemají žádné negativní dopady, ale jsou tady objemově malé, malá opatření, které ovšem mají eh, dopady velké a stěžují život poslancům. Pokud jde o miniplenárky, to už jsem řekl, politické rozhodnutí. Pan Davis se zeptal, zda eh, jezdí novináři jenom do Štrasburku. Ne, novináři eh, mohou jezdit i do Bruselu, dají se tady ta pozvání financovat, ale jsou tady různé programy, programy jednotlivých eh, frakcí a také parlamentní programy. Každá příslušná frakce, skupina se musí rozhodnout. Pokud jde o televizní využívání, tam se používá naše infrastruktura, která podle mého názoru je velice dobrá. Pronájem se ovšem momentálně musí platit, to máte pravdu. Musíme se podívat na to, zda to je smysluplné. Jedná se tady samozřejmě také o s, eh, subvence, které byly zmíněny. Paní Andrásen, srdečný dík za uznání, které jste vyslovila nejenom o těch úsporách, které už jsme dosáhli eh, v roce 2012. Celkem to bylo těch 24 milionů eur, které eh, by se mohly opakovat každý rok a já si myslím, že je dobré, že tady to uznání bylo vysloveno. Pokud jde o čísla, fakta jsou na stole a já si myslím, že poslanci mají eh, ve srovnání se soudci platy takové, jaké tady byly zmíněny. Pokud jde o konta, já si myslím, že se to dá poměřovat s největšími nároky na národní úrovni. Byla to také eh, porovnání s metodikou na národní úrovni což znamená, že parlament tady také udělal značný pokrok a je vybaven vlastním sekretariátem a má podporu ze strany sekretariátu a tým eh, expertů, to je také obrovský pokrok. Pan Epping, také srdečný dík za eh, vaše blahopřání k úsporám v oblasti tlumočení. Pokud jde o Dům evropských dějin, mohu říci, že jsme vůbec nepřekročili žádné náklady, vůbec žádné. Máme tady rozpočet na eh, výstavbu nové budovy podle nabídek, které jsme už dostali a otevřeli je, tak ten rozpočet bude dodržen. Znovu opakuji, nabídky jsou tedy v rámci těch schválených nákladů, takže nedochází k překročení nákladů. Jinak se držíme eh, v případě business plánu toho, co bylo dohodnuto, to znamená, že se eh, Opět zdůrazňují, nepřekračují náklady. Otázka, potřebujeme tento dům? Tady bych řekl, stejně tak jako parlamentárium, to je určitá nabídka pro občany. To nejsou žádné finanční eh, prostředky, které by tady požadovali poslanci eh, nebo parlament. To je čistě investice do občanů a občané to mohou používat. My jsme zjistili, že 250 tisíc návštěvníků navštívilo parlament, eh, ty zpětné vazby byly vynikající a já doufám, že naše investice do občanů budou podobným úspěchem, jak parlamentárium to, potřebu, jak to parlamentárium potřebuje pak jste eh, ještě padla otázka transparentnosti. Já doufám, že ta akce dnes ukazuje, že jsme transparentní, odpověděli jsme na mnoho otázek, teď ústně, předtím písemně. Také víte, že ne všechny evropské instituce se podílejí na této transparentnosti. Rada by se také mohla více angažovat, formuluji to opatrně Měli bychom být vlastně společní, jsme společní zákonodárci a měli bychom mít stejné požadavky na transparentnost. Pan Odi, a myslím, že se už dostávám na konec seznamu otázek. Otázka vícejazyčnosti, to je pro nás velice důležité ten nápad spojený on demand, to je tedy eh, znovu, jak opakuji, pokud to jeden poslanec chce, tak to dostane ve svém jazyce, pokud to nikdo nechce, tak to nedostane. My se budeme řídit eh, potřebami poslanců. Eh, já si myslím, že je to velice dobrá věc, jak pro poslance, tak také pro úspory, ale máte pravdu, je to nutno vyhodnotit tvořit rezervy pro budoucí projekty. To s nám eh, podle mého názoru eh, řád pro rozpočet neumožňuje. Já doufám, že jsem odpověděl na všechny vaše otázky a děkuji vám ještě jednou za pozornost. Děkuji, pane generální tajemníku, eh, pane místo předsedo, za intenzivní odpovědi na otázky. Předtím, než dám slovo, závěrečné slovo zpravodajce a zástupci účetního dvora, chci zdůraznit, že otázka, která nás také samozřejmě zaměstnává v našem eh, výboru pro kontrolu rozpočtu je otázka dopadů. Jak můžeme vlastně s těmi dopady zacházet v parlamentní demokracii? Si nikdo neklade otázku existence parlamentu, to je politické zaměření, eh, ale někteří to samozřejmě vidí jinak. My chceme, aby si občané volili zástupce, kteří budou mít zodpovědnost za rozpočty a budou je zastupovat, kteří budou také kontrolovat kontrolovat a příklady z minulosti ukazují, že eh, nic nevede k lepším výsledkům nežli parlamentní demokracie. Politické eh, spory ale musíme samozřejmě vést, protože v dobách krize parlamentně demokratický systém je eh, neustále nucen snažit se o legitimaci ze strany občanů. Pokud jde o lepší legislativu, tak to je otázka, která se nedá vyřešit bez odborné podpory podpory, eh, protože jinak by vznikaly chyby, které by přišly občanům velice často. Tady ještě chybí příslušné nástroje, jak by se to celé dalo změřit. Zda by jiné metody poradenské činnosti v poradenství mohly zabránit vzniku chyb a pak by ta zátěž pro občany byla samozřejmě menší. Já si myslím, že je to zajímavé napínavé téma i pro budoucnost. Já jsem si do dovolil tuto připomínku a teď dávám slovo zástupci účetního dvora panu Mokrusovi, aby v, ještě třeba, pokud si přeje, reagoval. Eh, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Nebyla tady žádná konkrétní otázka na účetní dvůr. Byly tady otázky týkající se eh, pořizování budov. To také sledujeme v auditu kontrolních systémů a do budoucna bychom se mohli třeba konkrétněji vyjádřit k některým konkrétním eh, projektům. Jako takovou závěrečnou poznámku bych chtěl zdůraznit naše hlavní zjištění z výroční zprávy. A to se týká správních výdajů všech institucí a orgánů Unie, včetně Evropského parlamentu. Chtěl bych jenom zdůraznit, že závěr účetního dvora je takový, že veškeré výdaje byly tedy z právního hlediska v pořádku a že to bylo v souladu s požadavky finančního nařízení a ta práce je tedy uspokojivá. Děkuji. Děkuji vám pane Mogoruso, za vaše prohlášení a nyní dám slovo naší zpravodajce Evě Ortiz Villaria. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych na závěr eh, chtěla říci, že eh, za téměř eh, tři Ehm, hodiny. Eh, jsme tady vyslechli mnoho zajímavých eh, informací, takže děkuji za informace generálnímu tajemníkovi, místopředsedovi, internímu auditorovi, členovi účetního dvora. Děkuji i všem kolegům, protože myslím, že jsme eh, zaznamenali zlepšení, jak jsme o tom hovořili i ve zprávě, ale také především Ehm, mám pocit, že tedy musíme pokračovat v tom zlepšování. Náš výbor je v tom velice aktivní a já jsem tomu ráda a děkuji vám za to. Ja, vielen Dank. Mnohokrát děkuji zpravodajce, děkuji panu Pitelovi, panu generálnímu tajemníkovi Velemu, že nám umožnili toto kolo otázek a odpovědí a těším se na shledanou příště. Milé kolegyně a kolegové, teď jsem chtěl zahájit volbu místopředsedy, ale pan Deutsch není teď v sále, až se vrátí, tak to uděláme, ale nyní pokračujeme raději v našem pořadu jednání, protože čas je neúprosný a takže tedy chci postoupit Dál volbu nového místopředsedy chci eh, zahájit, pokud jde o volbu. Kolegyně Iliana Ivanová, eh, ta by měla být členem účetního dvora v Lucemburku. Tady je nutné obsadit nově toto místo. Toto proběhlo podle příslušných pravidel jednacího řádu s odkazem na články 14, 16, Eh, a další články, především podle článku 196. Můžeme volit eh, otevřeně, protože je vlastně jenom jeden kandidát a není to žádná eh, tajná volba, která by byla požadovaná. Návrh předložili VP a tady je navržen pan Tamáš Dojč, který už je přítomen. A já teď mám dotaz. Přejete si hlasovat tajně? Zdá se, že tomu tak není a tím bychom tedy mohli hlasovat veřejně. Přeje si někdo, aby se kandidát představil? Není tomu tak, můžeme hlasovat eh, veřejně, kdo je pro pana Tamáše Dojče jako místo předsedy výboru pro kontrolu rozpočtu má zvednout ruku eh, souhlasy proti, zdržel se někdo, není tomu tak, takže pan Tamáš Dojč byl jednohlasně zvolen. Ptám se ho, přijímáte volbu? Přijímáte volbu? Pane Deutsche, přijímáte volbu? Ano, samozřejmě, pane předsedo, milí kolegové, děkuji vám za důvěru a pokusím se dostat svému úkolu. Paní uh, Ivanová, eh, moje předchůdkyně, odvedla velice dobrou práci a já doufám, že na ní úspěšně navážu. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Deutsch. Blahopřeji, pane Dojčovi, k jednohlasné volbě. Těším se na dobrou spolupráci a těší mě, že jste připraven tuto úlohu převzít, protože to je velice důležitý úkol a budeme společně eh, vládat naše úkoly. Tím uzavírám tento bod a přecházím k dalšímu bodu naše agendy, to je bod číslo 11, udělení absolutoria ostatním orgánům za rok 2000 2011. Spolu s provodajecové jsou Andrea Češková a Richard Čamecky. A teď bych se chtěl zeptat, přejete si promluvit, anebo bychom měli nejprve vyslechnout eh, účetní dvůr, paní Češková? Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, já bych chtěla pouze vysvětlit jednu věc a to je, že eh, máme rozdělenou tu práci tak, že já jsem zpravodajem pro eh, Evropský hospodářský a sociální výbor a pro výbor regionů, dále pro eh, Evropského veřejného ochránce práv a Evropského inspektora ochrany údajů. Eh, pan kolega Čarněcký je zpravodajem pro Evropský eh, soudní dvůr a Evropský účetní dvůr. Eh, zároveň mě teda pan kolega Čarněcký požádal, aby ho omluvila. Nemůže se bohužel účastnit schůze dnešní den tohoto výboru a proto pak, až bude následovat blok otázek, mám e, otázky od mého kolegy, od pana Černěckého. Požádal mě, abych je zde přednesla e, místo něj. Takže tolik jenom na úvod a budu se těšit na diskuzi a sdělení zástupců jednotlivých institucí. Děkuji, paní Češková. A teď mohu udělit slovo zástupci účetního dvora, panu Muguruzovi a prosím ho o jeho stanovisko. Chairman, Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem říkal ve svém předchozím úvodu bodu 10 eh, programu, v kapitole 9 výroční zprávy účetní dvůr došel k závěru, že správní výdaje všech institucí a orgánů EU byly eh, postiženy celkovou chybovostí ve výši 0,1 a že dohledové a kontrolní systémy odpovídají požadavkům finančního nařízení. Tyto dva závěry se vztahují i na ostatní orgány. Já už jsem měl příležitost tomuto výboru prezentovat celkové výsledky a doporučení kapitoly, také jsem mohl prezentovat konkrétní Eh, připomínky, eh, které eh, byly vysloveny na půdě Evropského parlamentu. 10. ledna tento výbor už diskutoval o správních výdajích Evropské služby pro vnější činnost a dnes odpoledne bude diskutovat o výdajích komise. Já bych se chtěl nyní krátce věnovat závěrům dvora pro ostatní orgány, což je Rada, Soudní dvůr, EHSV, výbor regionů, Evropský ombudsman a Evropský eh, ochránce, eh, kontrolor ochrany eh, údajů. Jak už je to uvedeno v naší zprávě, tak účty účetního dvora byly auditovány, kontrolovány externí auditní firmou, která vystavila samostatnou zprávu se svými závěry a názory. Kapitola 9 obsahuje komentáře o nedostatcích, systémových nedostatcích ve dvou orgánech, a to je Rada a EHSV. U ostatních orgánů nebyly zjištěny žádné významné nedostatky. Pokud jde o radu, tak účetní dvůr zjistil nedostatky u dvou řízení na veřejné zakázky z pěti auditovaných, u dvou z pěti auditovaných. V těchto případech eh, ty eh, specifikace výběrové řízení umožnily radě, eh, aby sama odhadla cenu za určitou položku, pokud kandidáti tuto cenu sami nenabídli. Tento postup ale mohl vést ke změně hodnoty výběrového řízení způsobem, které, eh, který není uveden ve finančním nařízení. Pokud jde o EHSV, nalezl účetní dvůr eh, chyby v uzavírání smluv se zaměstnanci na eh, dobu určitou i neurčitou. Zvláště u jednoho ze čtyř auditovaných případů ten ten zaměstnanec byl vlastně najat na dobu určitou a potom eh, po šesti měsících byl vrácen na základní mzdu kvůli tomu, že nebyly, nebyla místa eh, na povýšení eh, zaměstnanců se smlouvou na dobu neurčitou. To je tedy souhrn našich závěrů, ale jsem vám k dispozici pro další dotazy. Prosím, děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. Srdečně děkuji za toto stručné sdělení. Eh, teď tedy bych chtěla říci, že udělím slovo generální tajemníku a zástupcům dalších institucí. Začneme zástupcem Evropského soudního dvora. Koho tady mohu uvítat? Ptám se, kde jste? Ano, promiňte, sál je tak velký, že jsem vás neviděl. Prosím, máte slovo. Merci beaucoup, Děkuji, pane předsedo. Skutečně, já zastupuji Evropský soudní dvůr, kancelář dvoru, soudního dvoru a s radostí jsme zareagovali na vaše pozvání, pokud je o absolutorium 2011 Evropský soudní dvůr má vždy velký zájem o dialog, co možná nejplodnější a nejtransparentnější s výborem pro rozpočtovou kontrolu. A my přikládáme velký význam eh, transparentnosti vynakládání našich rozpočtových prostředků. A právě z důvodu transparentnosti se snažíme poskytnout eh, co možná nejúplněji informace v rámci našich výročních zpráv o činnosti. Zpráva za rok 2011, jak doufám, byla příkladem této snahy o informovanost a komunikaci. V této zprávě o činnosti jste našli již důležité informace, tedy využití prostředků a využití jednotlivých pracovních míst pro instituci. Pokud je o využití prostředků v roce 2001, tak tam jsme na 98%. A pokud jde o pracovní místa, jsme také u 98%. Což znamená, že pokud odložíme fluktuaci, tak e, soudní dvor využívá své zdroje bez zbytku. A myslím, že to také potvrzuje skutečnost, že tam sledujeme vlastně pracovní zátěž, počet eh, věcí, které jsou na pořadu jednání soudního dvora. Soudní dvor je také velmi dbalý řádnosti jednotlivých rozpočtových operací. A právě z tohoto důvodu se nám zdá, že ještě jednou jsme nebyli předmětem negativních připomínek za rok 2001 ze strany účetního dvora a také se tak nestalo v předcházejícím roce. Velmi pečlivě sledujeme doporučení eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu a tady jsem chtěl říci, že pokud jde o absolutorum 2010, zde byla dvě doporučení vůči soudnímu dvoru. Jednak eh, co se týče uplatnění interních auditů a lidské zdroje. A tyto informace byly doplněny do výroční zprávy pro rok 2011. Pokud jde o to nejdůležitější, to znamená soudní aktivita našeho dvora a tří soudů, které tvoří, chci připomenout, že soudní dvůr si nemůže vybírat svou působnost podle zdrojů, které má soud, musí tedy rozhodovat v každé věci, která se k ní dostane my nemáme žádný vliv na, t- na toto. A neustálý nárůst počtu věcí, které jsou předkládány soudu, je zdrojem znepokojení. A to bylo také předmětem řady opatření, která jsme předložili zákonodárci a také rozpočtovému úřadu. Nárůst počtu věcí je aktuální v roce 2011, v roce 2012 jsme měli dobrou zprávu, protože došlo k eh, určité stagnaci nárůstu a trend je ale stejný. A chci zde zdůraznit eh, informaci, která se týká konkrétně Evropského parlamentu, tedy délka řízení. A to se týká práv, tedy eh, žadatelů. Pokud jde o ty nejdůležitější věci, ty se, a ty se týkají bezprostředně zájmu občanů. A v tomto směru jsem rád, že vám mohu říct, že za rok 2012 jsme dospěli k minimální délce řízení ze 16 měsíců, jsme na 15,7 měsících. V roce 2003 eh, to bylo 25 měsíců. Takže z 25 měsíců na méně než 16 což v roce 2003 si vysloužilo negativní připomínku Evropského parlamentu. A parlament vyjádřil své obavy v tomto směru. Hovořil jsem o opatřeních, která byla navržena soudním dvorem, abychom efektivně čelili tomuto vývoji počtu věcí a složitosti těchto jednotlivých kaus. A tato opatření byla z hlediska organizace soudu jsou to opatření i legislativní, která eh, byla realizována soudem. O tom jsem již hovořil v loňském roce v tomto výboru. Týkalo se to soudního dvora, kde došlo k eh, umožnění toho, aby více soudců se podělo na práci hlavního senátu. A soudci tedy mohli vést více jednání a zvýšila se efektivita celého soudu. A tato opatření u soudního dvora s podporou Evropského parlamentu byla schválena oběma zákonodárci, radou i parlamentem a vstoupila v platnost v říjnu loňského roku. A již jsou uplatňována, my vám za to děkujeme, což je pozitivní vývoj pro soudní dvůr. Naproti tomu další opatření navržené soudním dvorem, a možná si na to vzpomenete, se týkalo eh, tribunálu, který je ve velmi obtížné situaci z hlediska počtu a složitosti jednotlivých eh, věcí, zejména v oblasti hospodářské soutěže. A tam, byl navrženo, tam bylo navrženo zvýšení počtu soudců při tribunálu. A máme návrh, eh, tento návrh soudu byl analyzován v radě a také ve výboru jury Evropského parlamentu. A jsme v situaci v současnosti, kdy díky podpoře parlamentu rada se zatím neschodla na metodice, která by byla uplatněna pro výběr těchto dalších soudců. A soud tedy seznal, že je zde problém s justiční kapacitou a optimální řešení tedy je zvýšit počet soudců, ale jednání v této fázi jsou e, zablokována neschopností členských států se dohodnout na procesu jmenování nových soudců. Ten návrh nebyl zamítnut, ale nějak zatím nepostupuje dále. Jsme tedy ve slepé uličce a věříme, že nalezneme politické řešení, které by umožnilo eh, ten, řešit tento problém. To byla legislativní opatření a samozřejmě jsme tato opatření doprovázeli i interním lepším využíváním zdrojů. A tato opatření směřují k jedné věci. Využívat ty zdroje v maximální možné míře pro core business instituce, tedy eh, rozhodování v oblasti soudní. Došlo k valorizaci eh, našich asistentů, abychom získali mladší eh, právníky. A zmíním další příklad, pokud je o snižování stavu, které bylo uloženo na základě doporučení rady, doporučení komise, jako u dalších institucí jsme snížili stavy o 20% a přesto se nám podařilo uchránit naše základní zdroje, takže jsme omezili administrativní náklady, administrativu soudu, Závěrem, pane předsedo, v loňském roce také byla informace předána o projektu informatizace, tedy přechodu na výpočetní e, prostředky, pokud jde o zasílání jednotlivých spisů zúčastněným stranám a soudům. Tento nástroj Kuria byl využit na konci roku 2011 e, a v rozpočtu a přehledu očnosti z za rok 2012 se seznámíte s veškerým využitím tohoto nového eh, prostředku, ale z hlediska snadného využití nákladů a bezpečnosti pro strany řízení i pro instituce a snížení využití papírových podkladů. To skutečně je velmi úspěšný projekt a také na portálu Kuria máme nový vyhledávač, který umožňuje eh, lépe se tedy pohybovat v judikatuře soudního dvora. A i tady se snažíme se přiblížit k občanům a snažíme se být transparentnější. Konečně, pane předsedo, paní zpravodajko, zmíním význam pro soud eh, vhodného využití zdrojů. My jsme vždy připraveni eh, reagovat na podněty, abychom mohli reagovat na vysoký počet eh, nově se vyskytujících věcí. Také chcem poděkovat za politickou podporu eh, pro výbor Jury a v oblasti ekonomické podporu výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji. Děkuji. Pane generální tajemníku Kaloty, další slovo má pan Garcia z Evropského účetního dvora. Prosím, máte slovo. <clears throat> Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Já bych chtěl jménem účetního dvora začít dobrými zprávami a říci, že tak jako v roce 2011 to množství zpráv zveřejněných účetním dvorem se zvýšilo. Máme dva, dvě výroční zprávy, 40 specifických zpráv o agenturách a decentralizovaných orgánech, 16 speciálních zpráv a 8 stanovisek. Tento pozitivní trend se potvrdil i v roce 2012, kdy účetní dvůr zveřejnil celkem 25 zvláštních zpráv. V roce 2011 proběhlo 343 kontrolních návštěv v zemích EU a 36 v zemích mimo EU. To vám dává obrázek o rozsahu práce, kterou odvádí účetní dvor, dvůr při kontrolách. Eh, auditovaná témata se volí především na eh, základě rizikovosti a relevantnosti. My jsme věnovali zvláštní pozornost těm tématům, u nichž víme, že zajímají výbor pro rozpočtovou kontrolu, jako například eh, malé a střední podniky, eh, rozvoj venkova, eh, zemědělsko-potravinářská pomoc, získávání neoprávněně vyplacených částek, rybolov, příspěvky OSN a dále sledování návaznosti na předchozí audity. Eh, samozřejmě chápeme kontrolní funkci parlamentu, pokud jde o plnění rozpočtu. V roce 2011 eh, účetní dvůr nadále zaváděl do praxe strategi- rozvojovou strategii. Eh, provedli jsme revizi postupů a auditních norem a aktualizovali jsme je tak, aby byly v souladu s poslední verzí mezinárodních účetních norem, eh, které eh, stanoví mezinárodní eh, organizace účetních a auditorů. V roce 2011 jsme také zveřejnili nový etický kodex. Eh, klíčové zprávy o řízení, které dokládají výsledky účetního dvora, jsou také pozitivní. Eh, dobře byla vyhodnocena kvalita našich zpráv, bylo řečeno, že se do značné míry tedy přijímají doporučení, která formulujeme na adresu různých orgánů a také došlo k profesnímu rozvoji našich zaměstnanců. Nicméně, Eh, účetní dvůr si uvědomuje, že by měl ještě zlepšit přesnost svých stanovisek a jejich načasování. V roce 2011 jsme už eh, dosáhli určitého zlepšení a mělo by to být ještě výraznější v letošním roce. Dvůr by chtěl být také vzorem pro řízení lidských a finančních zdrojů. Některé údaje, které toto ilustrují. Počet volných míst se snížil na méně než 3 eh, Počet pracovníků vyčleněných na audit se za poslední čtyři roky navýšil eh, o 63 míst. Eh, projekt nové budovy byl dokončen v souladu s harmonogramem a také s naplánovaným rozpočtem a už tam tedy sídlí naši zaměstnanci. Rozpočtové období bylo završeno tak, že se podařilo uspořit výdaje Máme úspory v bezpečnostních službách, úklidových službách a obdobných službách. Stupeň naplnění eh, v roce 2011 byl vyšší než v předchozím roce a v roce 2012 to bude ještě lepší. Ten výsledek externího auditu je pozitivní, doporučení našeho interního audita se zavádějí do, pra- do praxe, tak abychom zlepšili řízení. Podrobná zpráva o práci interního auditora byla předložena tomuto výboru. Konečně bych chtěl ještě zdůraznit, že v loňském roce na tomto místě jsem zdůraznil, že účetní dvůr chce, zvláště v souvislosti s hospodářskou krizí, eh, být efektivnější, eh, předkládat více zpráv s přidanou hodnotou a relevantnějších zpráv a zároveň chce být úspornější, eh, pokud jde o náklady. Toto řešení takového toho dilematu spočívá v lepší organizaci práce a v lepší produktivitě. My tedy se o to snažíme i nadále v roce 2012 a v roce 2013. Naše zpráva o činnosti a příloha, kterou jsme zaslali tomuto výboru, poskytuje podrobnější informace o e, našem chování a samozřejmě jsem připraven zodpovědět jakékoliv otázky, které byste mohli mít. Děkuji. Děkuji. A další má slovo slovo pan Děkuji. Děkuji členům výboru za pozvání a za možnost zde krátce pohovořit, pane předsedo. Jak členové výboru vědí, v uplynulých čtyřech nebo pěti letech EHSV připravil celou řadu kontrolních eh, interních systémů, které mají zaručit eh, maximální efektivitu. A náš výbor také připravil reportingový mechanismus, který byl v minulosti pozitivně komentován člen tohoto výboru. A cílem je také zajistit maximální transparentnost. To dokonce zahrnuje i interní kontrolu výsledku ex post. Několik poznámek. Dohoda o spolupráci s výborem regionu, která byla zmíněna panem Vonem v předcházející rozpravě a vaším generálním témníkem Velem. Evropský hospodářský a sociální výbor a jeho politické orgány se nadále myslí, že tato smlouva o spolupráci, která měla pozitivní dopad na eh, střednědobé hodnocení a eh, řádové úspory jsou prováděny díky této smlouvě. A synergie, které realizujeme, skutečně jsou dobrým příkladem, jak svrchované instituce si zajistí vlastní autonomii, ale také současně dost, se, se mohou, eh, mohou uspořit v jednotce řádu. Tedy taková spolupráce se musí opírat o vzájemnou důvěru. A tady s radostí říkám, že to je věc, které se těšíme s našimi partnery z výboru regionu, kteří jsou zde přítomni. A další obecná poznámka je, že rozpočtové požadavky tohoto výboru byly velmi odpovědné a jsou plně v souladu s pokyny které jsou uvedeny v dopise komisaře Levandovského. Úzce spolupracujeme s jednotlivými poslami a na, náš místopředseda Jacek Kravček se sešel se spravodajkou včera a jsme plně tedy k dispozici, pokud je otázky. Pokud jde o zprávu o roce 2011, nejdříve chci vyzdvihnout vynik, vynikající práci kolegů účetního dvora. S nimi jsme vždy velmi dobře spolupracovali a skutečně poukázali na skromnou, ale skutečnou slabinu ve zprávě a my jsme rychle zareagovali, abychom napravili tuto věc na základě doporučení účetního dvora. A 12. října jsme tedy schválili koncedované pokyny, pokud jde o jmenování a služební postup těchto pracovníků a týká se to také rozpočtové dostupnosti. Eh, v současném období ekonomické úspornosti dochází k racionalizaci našich politik, zejména pokud jde o základní stupně a eh, rozdíl, případných rozdílů mezi eh, dočasnými pracovníky a pracovníky na, na smlouvu na dobu neurčitou. Došlo tedy k poukázání na mírný, avšak eh, skutečný nedostatek a samozřejmě jsme vám k dispozici k, pro veškeré otázky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Westlakeu. A nejprve uh, nyní generální tajemník Štál z výboru regionu. Prosím, pane Štále. Děkuji. Pokud souhlasíte, tak bych nejprve dal slovo panu Lebránovi z našeho správního oddělení, aby eh, vám prezentoval celkovou situaci. Děkuji, pane předsedo. Jak říkal pan Štál, my se tedy rozdělíme. Eh, já jsem nový předseda výboru pro finanční a správní záležitosti eh, výboru regionu a má přítomnost zde ukazuje, že politici ve výboru regionu překládají veliký význam kontaktům s vaším výborem, eh, pane předsedo, a obecně tedy s celým Evropským parlamentem. Dovolte tedy několik političtějších informací o naší činnosti v roce 2011. My se eh, snažíme o to, aby se naslouchalo i hlasu územních eh, samozprávných eh, celků, například při revizi Fondu regionálního rozvoje ve spolupráci s předsednictvím Eh, Unie a Rady jsme se soustředili především na otázky víceletého finančního rámce a budoucí politiky soudržnosti. A na žádost polského a maďarského předsednictví jsme vystavili stanoviska k páté zprávě o soudržnosti, k eh, aktu o jednotném trhu, k horizontu 2020, k reformě eh, pravidel pro Eh, služby v obecném zájmu. Eh, souvisí to také se strategií EU 2020 a se subsidiaritou. Eh, samozřejmě tyto politické linie pokračovaly i v roce 2012, protože Eh, vlastně byla přijata rozhodnutí, která odpovídají stanoviskům výboru regionu, především v oblasti politiky soudržnosti, kdy byly, bylo, byly oficiálně uznány ty vlastně regiony eh, na takovém mezistupni. Eh, potom byly také uznány partnerské smlouvy v rámci strategie regionálního rozvoje a bylo zmíněno, že je zapotřebí mít společnou strategii pro strukturální fondy. Pokud jde o strategii EU 2020, tam my jsme zdůrazňovali úlohu místních a regionálních orgánů v evropském semestru a v národních reformních plánech. Na závěr, pane předsedo a paní zpravodajko, bych chtěl zdůraznit vynikající kontakty mezi zpravodají výboru regionu a zpravodají Evropského parlamentu a zvláště mezi tedy výborem regi parlamentu a komisí Koter výboru regionu. Zcela nepochybně dochází k vzájemnému obohacování díky těmto kontaktům takže místní a regionální orgány mohou pak lépe ovlivňovat politiky definované v Evropské unii a v Evropském parlamentu. Eh, na závěr, pane předsedo, bych vás chtěl pozvat na příští zasedání naší komise pro institucionální správní a finanční otázky, protože díky tomu byste mohli možná lépe pochopit naše fungování, naše administrativní priority a naše e, otázky týkající se rozpočtu. Děkuji tedy za pozornost a nyní dám slovo generálnímu tajemníkovi výboru regionu, který bude hovořit o technických otázkách souvisejících s absolutoriem 2011. Děkuji a prosím, pan tajemník, máte slovo. Pane předsedo, paní zpravodajko, jestliže mohu stručně reagovat na některé administrativní aspekty, tak chci začít tím, že výbor regionu to doporučení účetního dvora a také doporučení v rámci udělení absolutoria velice pečlivě sleduje. Řídili jsme si vlastní databázi, kde jsou tato doporučení a my také můžeme systematicky systematicky do toho zahrnovat follow-up rozhodnutí, která kontrolujeme. Na rok 2011 výbor regionu nedostal od účetního dvora žádné doporučení a proto jsme nemuseli eh, odevzdávat žádné follow-up eh, pro rok 2012 jsme zpracovávali dva. Chci poukázat na stručný aspekt, který hrál roli v roce 2010. Jednalo se o dohodu o kooperaci mezi výborem regionu hospodářským výborem, tam jsme tedy poukázali už na to, že zpráva obsahuje velice důležitý odkaz, že spolupráce obou institucí vedla eh, k velkým úsporám. Pokud jde o další doporučení, které byly v rámci eh, postupu udělení absolutoria eh, předloženy výboru regionu a sice požadavek, aby naši členové vyjasnili své finanční zájmy, tak tedy výbor toto doporučení poslechl a naše předsednictvo se rozhodlo, že členové výboru regionu takovéto prohlášení odevzdají a nyní je také ve spisu každého jednotlivého eh, člena. Důležitým tématem pro administrativu bylo také lepší rozpočtové plánování. Výbor proto posílil svůj měsíční monitoring rozpočtu. Za rok 2011 máme výsledky dobré, máme 7,5 našich závazků a 95 našich závazků našich pladeb jsme už zrealizovali a kromě toho také při sestavování rozpočtu na 2012 jsme eh, eh, se chopili pokynů týkajících se úspor a navrhli jsme také podstatné redukování jednotlivých položek a také jsme dostali eh, rozpočet schválený který rozpočet už je také pod tou hranicí, kterou jsme museli dosáhnout, abychom mohli eh, realizovat naše normální činnosti. Chci ještě do, eh, poukázat na jednu zvláštnost. Více než 65 eh, financí ve výboru regionu pokrývají platby a mzdy, platby za budovu. Eh, takže samozřejmě potřebná úspora Eh, je rozdělována jenom z malé části rozpočtu. Takže to je velice důležitá poznámka, která se týká malé instituce. To je další důvod, proč výbor regionu považuje za důležité trvalé téma neustále zlepšování práce. Byla tady možnost již hovořit s kontrolním výborem pro rozpočet na toto téma a sice, že výbor regionu provádí self-assessment a my můžeme profitovat ze zkušenosti účetního dvora a já mohu potvrdit, že toto sebehodnocení vede k dalším výhodám při našem plánování a při naší správní činnosti. Jsou to priority, které byly nyní předsednictvem stanoveny v rámci našeho ročního plánu a byly odsouhlaseny se administrativními aktivitami. Takže schopnost plánovat a ušetřit se ještě zlepšila. Já jsem připraven odpovědět na vaše případné další dotazy. Děkuji, děkuji panu generálnímu tajemníkovi. Jako další má slovo pan tajemník Harden, generální tajemník, je to zástupce Evropského ombudsmana. Prosím, máte slovo. Thank you, Chairman. Thank you for giving me the floor. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo, přestože nemáme moc času, tak se budu snažit být co nejstručnější. Velice rád zodpovím jakékoliv dotazy poslanců. Poslal jsem i přípis paní Češkové, kde jsem tedy eh, odpověděl na žádost o informace týkající se reakce ombudsmana na eh, to absolutorium, eh, které se týkalo rozpočtu z roku 2010. Rok 2011 byl první eh, plný rok eh, provádění strategie ombudsmana, tak jak byla schválena v září 2010. Strategie vytyčila řadu cílů, a také eh, zavedla klíčové ukazatele výkonnosti na měření těchto cílů. Dva z cílů ve strategii eh, jsou eh, produkovat lepší výsledky a dosahovat těchto výsledků rychleji. To znamená rychlejší a lepší výsledky. Pokud jde o lepší výsledky, my jsme vycházeli z práce švédských kolegů, kteří provádějí inspekce v švédských agenturách a zavedli jsme velice rychle program návštěv agentur EU úřadem ombudsmana a Myslím, že tyto naplánované návštěvy byly velice úspěšné a jsou velice silným nástrojem ke zjišťování a výměně nejlepších postupů mezi agenturami. Pokud jde o ty rychlejší výsledky, chceme zrychlit vyřizování případů. To je jeden z bodů, který je obsažen i v usnesení parlamentu k absolutoriu za rozpočet 2010. Tady jsme se inspirovali u francouzských kolegů a změnili jsme eh, ten postup, eh, jímž eh, zpracováváme stížnosti. A výsledkem té změny je, že jsme z to případů, kde rozhodneme o nepřípustnosti, na 70 v roce 2011 a to číslo Eh, je v roce 2012 85 Velice důle, je to důležitý ukazatel, eh, který jsme si vytečili na 90 a já doufám, že se přiblížíme k tomuto cíli v roce 2013. Také jsme v roce 2011 naplánovali zásadní restrukturalizaci organizace celého úřadu Toto se začalo zavádět od 1. ledna 2012. Nicméně to plánování proběhlo už v roce 2011 a povaha reorganizace, tu tady nebudu dopodrobná popisovat, ale je e, uvedena ve výroční zprávě o činnosti určené e, schvalujícímu úředníkovi. Na závěr bych se chtěl ještě vyjádřit k jedné věci o níž se hovoří v usnesení parlamentu k absolutoriu a to se týká míry využívání e, těch e, závazků a pladeb, které jsou vyčleněny na ombudsmana těch položek. V roce 2010 toto využívání bylo 89,6 v roce 2011 míra využívání je 92,4 a jsem rád, že vám mohu říci, že to předběžné číslo, které jsem získal za rok 2012, je vyšší než 95 a my učiníme maximum pro to, abychom se u, u tohoto procenta dále zlepšovali. Děkuji. Děkuji panu generálnímu tajemníkovi a nyní má slovo generální tajemník Evropského ochránce osobních údajů, pan Toxi, prosím. Eh, Děkuji. Přicházím nakonec, ale nejsem určitě poslední. Jsme nejmladší z institucí EU, které jsou uvedeny ve finančním nařízení. Jsme nezávislým orgánem ochrany osobních údajů Evropské unie a jak bylo uvedeno v rozpravě, pokud instituce chce zpracovat osobní údaje, ať už jde o poslance, občany nebo úředníky, naším cílem je zajistit, že se tak děje zákonným způsobem a také informujeme radu, komisi a parlament, co se týče návrhu nové legislativy a politiky. Je důležité si uvědomit, když se díváte na naši práci, že naše pracovní zátěž konstantně roste v posledních pěti letech díky několika skutečnostem. Je to dopad Lisabonské smlouvy, která znamená větší působnost v oblasti ochrany osobních údajů a větší úloha parlamentu a také neuvěřitelný nárůst v oblasti technického vývoje. Pokud se podíváte na digitální agendu a podobné jevy, tak to znamená obrovský nárůst naší činnosti v oblasti poradenství. A také je tu stále větší povědomí o potřebě ochrany osobních údajů v jednotlivých institucích a za naší stranu my také zvyšujeme eh, aktivitu v oblasti souladu s právními předpisy v jednotlivých institucích. A dostáváme tedy také celou řadu oznámení. A stále více stále více aktivity vyvíjíme v kontaktu s národními úřady ochrany osobních údajů. Uvádím to, pane předsedo, proto, abyste pochopil, proč jsme vedli politiku mírného, ale trvalého růstu počtu pracovníků v plných letech. A proč to bylo podpořeno jak parlamentem, za to jsme byli velmi vděční, a v roce 2010 jsme měli zakladací plán 39 a náš eh, plán pro rok 35 byl 45. To znamená, že parlament podpořil celá výjimečně náš požadavek nárůstu počtu pracovníků na 47 pro rok 2013 v rámci víceletého finančního výhledu. A je to 15% nárůst počtu pracovníků a ukazuje pouze 7,8% nárůstu rozpočtu, takže my jsme byli schopni absorbovat některé zvýšené náklady díky finančním omezením. A právě z tohoto důvodu tento mírný nárůst byl podpořen parlamentem a to každoročně, protože nedošlo k nárůstu objemu platů. A chci poděkovat členům výboru pro rozpočtovou kontrolu, kteří nás v tomto směru skutečně efektivně podpořili. Chci poděkovat panu Dereku Vónovi. My, my jsme požádali o dvě další místa a ta se budou zabývat informačními technologiemi a dohledem. Pane předsedo, my jsme napsali paní Češkové minulý týden, co se týče eh, absolutoria 2011. Údaje jsou v naší zprávě, nebudu to tady opakovat, ale závěrem vás budu informovat o tom, kam směřujeme v budoucnosti. Od roku 2009 jsme provedli reorganizaci a ta byla dokončena v roce 2011, kdy máme eh, odbor politiky IT, který byl doplněn do soustavy našich eh, systémů. A my jsme míru plnění měli 76, 2010, 2011 85%, 2012 bylo to 90% a Marian sedí vedle mě a naše cíle jsou ještě ambicioznější v tomto roce. Konečně, pane předsedo, vám chci říci, jaká je strategie pro rok 2013 a 2014. V roce 2011 jsme zahájili strategickou revizi, která se týkala konzultací z našich pracovníků a všech poslanců zde přítomných a také externí konzultaci s agenturami a institucemi. A chci zejména poděkovat kolegům z Evropského účetního dvora a od Evropského ombudsmana, kteří nám umožnili uspořádat eh, tuto revizi. Měli jsme dva cíle. Jak můžeme dělat jinak to, co děláme v současnosti, tedy jak být efektivnější a jak zvýšit dopad ochrany osobních údajů na úrovni Evropské unie. A tento proces eh, byl dovršen vydáním eh, dokumentu, který který bude předložen institucím, což je naše strategie pro léta 2013-2014 a zahrnuje také některé prvky, které byly v parlamentu projednávány, tedy 10 klíčových výkonnostních ukazatelů a 16 interních výkonnostních ukazatelů, které budeme trvale sledovat a vyhodnocovat. Takže věřím, že se v příštím roce vrátím se zprávou, jak se nám podařilo tedy naplňovat cíle této revize. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you very much. We now listened to the statements. Děkuji. Vyslechli jsme si prohlášení generálních tajemníků. Kolegen Odí, A nyní dávám slovo kolegovi Odin. Prosím, Jean-Pierre, máš slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Mně by eh, se velice líbilo, kdybychom měli více kontaktů s výborem regionů, zejména pokud jde o jejich hodnocení sdíleného řízení. Eh, asi si vzpomenete, pane předsedo, že včera jsem tady kritizoval toto sdílené řízení, eh, které zaznamenává velikou chybovost eh, kvůli tedy těm údajům členských států a velice se mě dotkla ta diskuse o opravném rozpočtu za rok 2012, kde kvůli chybám ve výpočtu chybělo 9 miliard k uzavření eh, roku 2011. Eh, a myslím, že to není možné, aby se něco takového opakovalo. Opakovalo ministři potom to nechtěli zaplatit a myslím, že to tedy není dobrá vizitka pro finanční uspořádání našich eh, institucí. Jak bychom tedy mezi výborem regionů a naším výborem pro rozpočtovou kontrolu mohli lépe eh, zkoumat ty toky peněz. Já už jsem navrhl předsedovi Kalderovi z účetního dvora, nevím, jestli ten o tom už uvažoval, že by vlastně účetní dvor měl takovou úlohu eh, varování, aby na to upozornil, kdyby se něco takového dělo, aby se to neopakovalo a aby tedy ty peněžní toky eh, mohly fungovat řádně. To je můj návrh pro výbor regionů, který se mnohem více zabývá fungováním jednotlivých regionů a také využíváním těchto prostředků v rámci sdíleného řízení. Děkuji vám. Paní zpravodajka Češková, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, já bych jenom chtěla navázat na vše, co tady bylo řečeno a zároveň mám několik otázek eh, Jedna z eh, základních věcí jenom pro, po té procesní stránce eh, zástupce účetního dvora zde mluvil i o radě. Rada ale nebyla předmětem dnešního zasedání, čili to úplně eh, teď vynechám. Eh, dále tady byla zmíněn, eh, zmíněna jediná připomínka účetního dvora, která se týká Evropského hospodářského a sociálního výboru. To je pravda. Eh, týká se zaměstnanců, respektive toho případu jednoho zaměstnance, tak jak tady o tom zástupce z Evropského účetního dvora hovořil. Bylo to předmětem mého jednání včera Eh, se zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru. Myslím si, že, že eh, bude lepší nebo eh, raději se vrátím k jiným věcem, k jiným otázkám, které mám já. Tady, ta, tady ten problém eh, jsem byla ujištěna, že je řešen nebo je již přímo vyřešen. Já bych tedy nyní začala svými otázkami eh, k zástupcům Evropského hospodářského a sociálního výboru a následně tedy k dalším institucím, které spadají do mé kompetence. Chci se zeptat, co se týče Evropského hospodářského a sociálního výboru. Jakým způsobem jsou využity tzv. komunikační náklady a zaznamenali jste pozitivní důsledky zvýšení povědomí o činnosti vašeho výboru? E, administrativní spolupráce s výborem regionů byla tady zmíněna několikrát během dnešního dopoledne. Eh, moje otázka zní, zda je možné získat konkrétnější výši úspor, kterých bylo dosaženo sdílením administrativní činností mezi těmito dvěma výbory. Další otázka je, jakým způsobem se podílí výbor na provozu předškolního zařízení rady a za jakých podmínek jej mohou využívat zaměstnanci tohoto výboru. Dále, jaké benefity a náklady vznikají výboru při poskytování prostor pro schůze pořádané externími organizacemi v tzv. partnerství a jakým způsobem jsou tyto externí organizace vybírány. Na základě diskuze, která tady proběhla i v loňském roce ohledně discharge za rok 2010, byl navržen nový systém pro náhrady eh, cestovních nákladů, který je založen na skutečných nákladech a nyní je tedy předmětem eh, schvalování rady. Eh, pokud tento systém bude schválen, budou eh, údajně vedle sebe eh, fungovat nějakou dobu dva systémy. Systém náhrady cestovních nákladů mm, založený na skutečných nákladech a ten starý systém, který je založený na jednotné platbě. Moje otázka zní, jak dlouho budou fungovat tyto systémy vedle sebe a e, tam bude možnost volby, či budou nějaká pravidla pro to, e, který z těchto systémů se v konkrétním případě užije. A poslední moje otázka se týká e, projektu modernizace správy a archivace dokumentů a modernizace IT infrastruktury. Jak v současné době probíhá, v jakém stádiu je. Nyní bych přešla k výboru regionů zde se chci zeptat, v jaké fázi se nachází projekt zavedení systému SISPER 2 a projekt na rozvoj intranetu. Dále, pokud je e, podáno mnoho žádostí o překlad, tak výbor regionu využívá outsourcing. E, moje otázka směřuje k tomu, e, jaká jsou pravidla pro výběr poskytovatelů těchto služeb, zkrátka jak tento outsourcing funguje. Při diskuzi o udělování absolutoria za rok 2010 byly zmíněny videokonference. Jsou videokonference využívány a jakým způsobem probíhá náhrada eh, cestovních nákladů, pokud eh, s tímto souvisejí. Obecně jsem se chtěla zeptat eh, na cestovní náhrady, jakým způsobem fungují u výboru regionů, Nicméně zdá se mi, že máme už velmi málo času. Přecházím tedy k evropskému eh, veřejnému ochránci práv. Zde se chci zeptat na celkovou propagaci, respektive náklady na propagaci tohoto úřadu. Eh, konkrétněji potom, v jaké fázi se nachází produkce krátkého videoklipu, a pravidelného elektronického zpravodaje, pokud tyto projekty byly dokončeny, zda tedy splnily očekávané cíle, což by mělo být vlastně větší povědomí o existenci tohoto úřadu a o tom, kdo a e, za jakých podmínek se může na tento úřad e, obracet. Druhá moje otázka směřuje k tomu, e, co obnáší plán profesního rozvoje úředníků ve vašem úřadu a poslední, zda byste mohl eh, specifikovat, které projekty z oblasti informačních technologií byly dokončeny a které byly odloženy do budoucna. A nyní ještě k Evropskému inspektorovi ochrany údajů. Eh, máte eh, interní manuál nový Eh, který se týká přijímání nových zaměstnanců. Chci se zeptat, eh, zda je zde zahrnuta spolupráce s eh, Evropským úřadem pro výběr personálu. A dále, z jakého podnětu jste zřídili pozice, tuším dvě pozice pro osoby, speciální pozice pracovní, které budou řešit případy sexuálního obtěžování. Evidujete nárůst takových případů a jakým způsobem jsou tedy takto eh, řešeny interně. A poslední moje otázka. Eh, v rámci nehmotných aktiv evidujete software, softwarový program, který byl vyvinut eh, pro potřeby Evropského inspektora ochrany údajů. K jakému účelu přesně tento program slouží a zvláště jak je zajištěna ochrana citlivých údajů. Tolik moje otázky nebo mé otázky k institucím, které já mám ve své kompetenci. Nyní tady mám uh, otázky mého kolegy, který ale není přítomný, pana Čarněckého, na Evropský soudní dvůr a Evropský účetní dvůr. Takže děkuji ještě za možnost uh, je přednést. Uh... Frau, Frau Paní kolegyně, vám tuto příležitost dám, ale za pět minut už nebudeme mít překlad. Proto si klademe otázku, nebylo by lepší požádat o písemné zodpovězení těchto otázek. Pokud to nemůžete udělat písemně, tak by to nejde, ale jinak samozřejmě jménem pana Černeckého máte slovo. Chcete to přednést? požádat o písemné zodpovězení e, otázek, které jsem vznesla a určitě není problém, aby i tyto otázky, e, které hmm. nyní nebudu citovat, byly, e, byly písemně podány a tudíž by byl zde dán prostor ještě dalším kolegům, kteří a zejména zodpovězení mých dotazů. Okay. Čili děkuji. Takto. Mm -hmm. Ano, přesně tak to uděláme. Ještě mám jednoho kolegu, Kalfin. Děkuji za pochopení a za ochotu, že to uděláte. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Chci položit dvě otázky. Evropskému soudnímu dvoru a Evropskému účetnímu dvoru příslušným generálním tajemníkům. Pokud je o ESD, víme, že soud se zabývá právníky lingvisty, aby překládali jednotlivé, jednotlivá podání. A chci požádat, zda, zda je to věc, která je realizovaná v Lucemburku, a nebo se i zde využívají prostředky informačních technologií a právníci, lingvisté mohou být v kontaktu se soudem, protože to by byl také vlastně prostředek, jak ušetřit provozní náklady. Otázka na Evropský účetní dvůr. Za prvé, máte systém vlastně ověřit výsledky. Generální tajemník zmínil, že do značné míry doporučení účetního dvora jsou přijímána, ale kontrolujete realizaci těchto doporučení. Máte systém, který to sleduje a podáváte o tom také zprávy a můžeme získat další informace v tomto směru. A další věce. Je zpráva externího auditora účetního dvora předkládána výboru pro rozpočtovou kontrolu a pokud ne, tak bych eh, se tím rád zabýval. Konečně obecná otázka. Velmi eh, rád dostanu písemné odpovědi a velmi si vážím toho, co říkal zástupce ombudsmana, eh, tedy úřadu ombudsmana, pokud jde o výkonnostní ukazatele. Předpokládáte rozvoj v reportingu těchto výkonnostních eh, ukazatelů? A za druhé, a to je v návaznosti na otázku paní Češkové, myslíte si, že bude možné lépe využívat informační technologie a práce díky tomu bude efektivnější a také transparentnější, zejména co se, co se týká tedy otevřené formy řízení a zprávy? Děkuji, pane kolego. Bohužel teď už nestihneme žádné ústní odpovědi. Proto bych se chtěl zeptat, nebo lépe řečeno požádat zástupce ostatních orgánů, zda by ty ústní otázky mohly být zodpovězeny písemnou formou. Vidím, že kýváte hlavou, takže Děkuji ještě jednou jménem zpravodajky a celého výboru za vaše stanoviska, která zde byla přednesena a my budeme čekat na písemné odpovědi na ústně přednesené otázky. Ještě jednou děkuji za vaše účast. Paní zpravodajka ještě chce promluvit, ano? Já bych také chtěla poděkovat. Na začátku jsem to neučinila, čili nyní chci poděkovat jednak eh, eh, Evropskému účetnímu dvoru za jeho práci, samozřejmě všem, eh, kteří se zúčastnili zasedání tohoto výboru, byť na nás tedy skutečně nezbylo mnoho času ale speciální poděkování sekretariátu eh, našeho výboru, protože to bylo velmi dobrá a doufám, že ještě bude dobrá spolupráce. Samozřejmě, že všechny odpovědi či připomínky kolegů eh, se pokusím zahrnout do zpráv. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce. Děkuji také všem generálním tajemníkům, zástupci ostatních orgánů a tím tedy zahajuji eh, přestávku na oběd. Zvláštní zpráva bude potom hned odpoledne jako první bod. Bude to zástupce eh, Soudního dvora komise. Budeme pokračovat v 15 hodin. Děkuji.